Prendiamo corpo. Uh, Bene, diamo inizio a questo importante... Tak začneme s tímto důležitým workshopem. Máme tady zprávu z vlastní iniciativy Josebového, aktivity eh, pro distribuci zisku v rámci potravinového řetězce, což by mělo být ku prospěchu jak zemědělců, tak eh, spotřebitelů, kteří jsou hlavními trpícími tohoto boje v potravinovém řetězci. Předpokládá se eh, tedy lepší organizace velké distribuce, taková observatoř cen, povinný etický kodex, a tak dále. Prostě důležitá zpráva a také díky odborníkům, kteří mezi nás dnes přišli a kterým bychom obzvláště chtěli poděkovat za to, že jsou tady. Je to opravdu důležitá zpráva, tedy jak jsem říkal, která nám umožní lépe pochopit fungování tohoto sektoru. Chtěl bych tady, tady přivítat eh, odborníky, které jsme tam přizvali. Vím, že někteří z vás sem přijeli zdaleka, takže vám chci opravdu poděkovat za celý náš výbor. Nejistota na trzích, která je způsobená volatilitou cen a nestabilita potravinářského průmyslu, obzvláště ve velké distribuci, stále více škodí zemědělským producentům. A to hlavně ve chvílích, jako je tato, ve chvílích krize. Parlament už teď eh, v minulém roce podnikl několik iniciativ, konkrétně prohlášení, které jsme schválili v lednu 2008 za předchozího mandátu parlamentu, a kde jsme se snažili vyjasnit eh, situaci, co se týkalo zneužívání trhů a měli jsme potom pohráš, prohlášení v roce 2009 k cenám eh, na evropském trhu Eh, tehdy to byla iniciativa Kateríny Vacely, která eh, je teď řeckou ministriní zemědělství. Problémy, kterým musí producenti čelit, a to nejen eh, producenti v mléčném sektoru, jsou značné, náklady na výrobu jsou stále vyšší, ceny klesají, komise předložila své sdělení o zlepšení fungování celého sektoru a hodlá celý problém nějak řešit. Já bych ale chtěl dát rovnou slovo panu zpravodajovi Nubovému, který nám předloží eh, tu zprávu, bude nám ji prezentovat a potom dám slovo odborníkům a potom samozřejmě bude následovat veřejná diskuze. Takže děkuji a teď Josebové. Monsieur le Président, euh, chers collègues. Vážení kolegové, vážený pane předsedo, já se pokusím Mám tady prezentovat tu zprávu. Samozřejmě, že to neznamená, že bych vám tu zprávu tady jen tak přečetl, ale chtěl bych tady synteticky představit eh, diskuzi, která vedla k vytvoření této zprávy. Rok 2009 byl katastrofickým rokem pro evropské zemědělce, a to nejen v mažném sektoru. Snížil se eh, příjmy o 12 Ovšem, ne všude stejně. V Maďarsku zemědělci eh, vydělávají 35% méně, v Itálii 25% méně a ve Francii 20% méně. Který hospodářský sektor byl tak silně zasažen krizí, která vznikla, když se zhroutily finanční trhy? Měli jsme tady klesání cen surovin, navýšení nákladů na produkci a ve Francii přes 25 tisíc zemědělců teď dostává podporu pro nejzásadnější životní potřeby a vypadá to, že 50 tisíc dalších eh, se může do této situace také brzy dostat. Je to v podstatě hromadné ničení pracovních míst a produktivních kapacit zemědělců. V tomto sektoru máme 14 milionů lidí a udržení těchto pracovních míst ve chvíli, kdy máme takovouto krizi, je naprosto jasná sociální i politická priorita. Mezi lety 99 a 2005 přidaná hodnota v potravinovém řetězci, kterou dostává producent, klesla na 24% z 35%. Ve všech ostatních sektorech se situace zlepšila. A zemědělcům byly vnuceny nízké ceny, které jsou často nižší než náklady na zemědělskou produkci, protože zemědělci nebyli schopni vystupovat rozhodně v kolektivních jednáních s velkými, často nadnárodními podniky. Jak nám ukázalo sdělení Evropské komise, tato situace producentů eh, nijak nepomáhá ani spotřebitelům protože eh, ceny eh, se v roce 2007 obrovsky zvedly. Řetězce velké distribuce neodrazily toto snížení cen, anebo tak učinili velmi pozdě a jen částečně. V roce 2009 hlavní nadnárodní společnost pro zpracování potravin v Evropě říkala, že získala 10,4 miliard švýcarských franků jakožto zisk díky tomu, že se ceny základních surovin v zemědělském sektoru tak snížily. Takže myslím, že je to úplně jasné. Evropská komise se tedy chce soustředit hlavně na vztahy mezi zemědělci a velkým zpracovatelským průmyslem jak na národní, tak na globální úrovni. Distribuci eh, většinou tedy zastupují eh, velké supermarkety a tato schématická vize evropského potravinového řetězce nijak neodpovídá realitě. V týdnech, kdy jsme připravovali tuto zprávu, jsem se setkal se zástupci potravinového sektoru a jednal jsem s nimi a z našich diskuzí se ukázalo, že jsou že je velké napětí mezi velkým zpracovatelskými podniky a distribucí. Velké společnosti fungují podle podobné logiky a mohou spolu jednat ze stejné pozice. Velké zpracovatelské podniky mohou bránit eh, svou pozici v potravinovém řetězci a nemusí odhalovat, jak velká je jejich marže. Takže transparentnost cen je velice důležitá a abychom ji dosáhli, musí členské státy dát eh, dohromady skupiny, které budou zastupovat eh, celý potravinový průmysl, celou jeho škálu, abychom mohli dát dohromady parametry, které jasně ukážou, jak přesně vznikají ceny a které nám umožní pochopit, proč obiloviny jsou jen 5 ceny bochníku chleba třeba. A jak to, že kilo jablek, za které zemědělec dostane 10 centů, spotřebitel koupí za 2 eura. Měli bychom zanalizovat, jaká přesně je marže zemědělských podniků, které musí jednat eh, s velkým průmyslem osiv, paliv a dalších věcí, které potřebují pro své fungování. Koncentrace distribuce v některých státech Evropské unie dosahuje znepokojivé úrovně. Abych tady uvedl dva příklady. Ve Švédsku pět hlavních eh, řetězců supermarketů prodává 80 potravinových produktů. Ve Francii je to 70 A tato koncentrace vede k takové cenové válce, která bohužel vede k tomu, že jsou hledány co nejlevnější zemědělské produkty, tedy většinou produkty intenzivního zemědělství, které znečišťují půdu, eh, vodu i vzduch, které vedou k emisím skleníkových plynů a tak dále. A které vedou k uniformním spotřebitelským zvykům. A myslíme si, že nejvíce na tom tratí právě spotřebitelé a zemědělci. Vzniká tady naprosto neudržitelná konkurence pro malé podniky, malé obchody, hlavně ve venkovských eh, částech našich států a nebo i ve městech, protože v dnešní době je stále těžší nakupovat pro lidi, který, kteří nemají auto. A tento fenomén se stále zhoršuje. V potravinovém eh, řetězci je mnoho případů zneužívání většinové pozice, ale je těžké na ně poukázat. Středně a malé podniky a zemědělci, kteří tím trpí, se často bojí uplatnit svá práva, aby se situace ještě nezhoršila. A já žádám Evropskou komisi, aby sepsala zprávu o tom, co se děje, obzvláště co se týká různých placených odkazů a dalších nekalých praktik, protože Evropská unie by měla v tomto být rozhodná a tyto praktiky prohlásit za nelegální, jako některé státy Německo, Francie, Španělsko, Irsko. Tam se používá otevřeně opětovný prodej což narušuje hospodářskou soutěž. A zemědělci, zemědělcům jsou vnucovány ceny, které je nutí k takovýmto praktikám. A my si myslíme, že bychom měli mít schopnost vytvořit skutečné organizace zemědělských producentů, které jim umožní regulovat svou produkci a vystupovat jednotněji, abychom měli lepší vztah mezi nabídkou a poptávkou. Jak už tady bylo řečeno, evropský potravinový řetězec je dosti členitý. Takže poskytovat skutečně kvalitní produkty a přitom se snažit omezovat znečišťování není vůbec jasné, není vůbec snadné. A Chceme racionalizovat rozvoj tohoto sektoru, je třeba zajistit dostatečný prostor i pro malou produkci. Spotřeba je také velmi důležitou složkou celého hlavolamu, kterou musíme brát v úvahu. Podívejte se třeba na zahrady, na malé zahrádky, záhony. Ve Francii je to 250 tisíc hektarů a takováto domácí produkce, například rajčat, představuje jednu čtvrtinu celkové národní spotřeby za rok. V jiných státech, jako je třeba Rumunsko, důchodci produkují jednu třetinu svých eh, potřeb sami. A myslím si, že to nám ukazuje aspekt potravinového řetězce, který málo kdo zná. V Evropě máme pořád ještě 40 milionů osob, které jsou závislé na potravinové pomoci, což je jasný neúspěch politiky zemědělství, která byla uplatňována. Zhruba 80 milionů lidí má problém s uživením svých rodin a snižování cen zemědělců nám neumožnilo zlepšit situaci nezaměstnanosti, nedostatečných mest a dalších potíží našich spoluobčanů. Evropská unie v roce 2009 vyvezla 23 milionů tun obilí. A e, také jsme vyvezli naše přebytky, masové přebytky na světové trhy. Takže náš problém není nedostatek produktivity, nedostatek produkce, ale je to sociální nerovnost nespravedlivé rozdělení zisků v Evropě. A abychom tedy nefinancovali jen nějaké humanitární kampaně, ale abychom zajistili pro všechny důstojný příjem, musíme zreformovat naší politiku. Měli bychom zajistit a učinit naší, prioritu, naší prioritou sociální spravedlnost. V roce 2007 některé evropské banky neváhali zavolat svým občanům a říct jim, aby investovali do, deriv- do derivátů. Tento spekulativní produkt potom ještě zhoršil krizi v zemědělském sektoru. Potom eh, vznikla celosvětová panika. Myslím si, že je jasné, že tohle bylo hlavní příčinou potíží, ve kterých se ocitly mnohé jižní země. Trhy se surovinami měly původně fungovat jakožto záruky pro nejistý trh, ale dnes, stejně jako v mnoha dalších sektorech, se z toho stal spekulativní trh a myslím si, že tomuhle je třeba zamezit. Evropská unie musí vytvořit eh, mezinárodní regulační nástroje a spolu se svými partnery rozhodnout o tom, jaká opatření musí být přijata, aby finanční spekulace už ehm, nemohly zhoršovat situaci tolika lidí a destabilizovat eh, naši společnou zemědělskou politiku. Reforma SZP a její úspěch bude záviset na tom, zda se nám podaří vyrovnat eh, síly jednotlivých článků potravinového řetězce a bojovat proti spekulaci. Aby naši občané měli kvalitní potraviny za rozumné ceny a musíme poskytnout evropským zemědělcům spravedlivé mzdy, chránit životní prostředí, zajistit harmonické sociální a politické prostředí na celém našem území. To je také účelem této zprávy. Snažit se, stejně jako pan Lánen ve své zprávě o SZP, účastnit eh, budování této nové společné zemědělské politiky kterou bychom chtěli mít po roce 2013 a která by umožnila všem, aby znovu nalezli svou důstojnost a mohli žít a pracovat na venkově. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji Josebové, děkuji také za tu vášeň, se kterou jste prezentoval tou zprávu. A teď dáme slovo odborníku, máme jich sedm. Takže prosím, Držte se svého řečnického času 10 minut. Začneme Oliverem, Oliverem Deskuitrem, který je zpravodajem um, asociace pro uh, zlepšení fungování potravného řetězce v Evropě a ve světě. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Můj mandát mi byl udělen lesen a chtěl bych dnes říci, že v těch miliardách lidí, kteří hladoví, více než dvě třetiny jsou zemědělci, kteří produkují potraviny. Je zhruba 650-700 milionů osob, které hladoví a mezi nimi je hodně takových drobných zemědělců, drobných farmářů, kteří v Evropě i jinde vidí, jak se neustále stupňují náklady, zatímco ceny, které dostávají za svou sklizeň, neustále klesají a jsou stále méně předvídatelné. Jsou to takový malí zemědělci, kteří už 30 let jsou odsunováni stranou, eh, pokrokem, ke kterému dochází v průmyslovém zemědělství a státy a vlády je nepodpořily. Jsou to takový malí zemědělci, kteří v podstatě teď jen přežívají. A potom máme takových 200-250 milionů lidí, kteří pracují na velkých eh, farmách. Farmách, které si teď konkurují stále více na světové úrovni, protože máme liberalizaci zemědělství, což vede k tomu, že mzdy těchto pracovníků v zemědělství neustále klesají a sociální a právní ochrana kterou kdysi, mali, kdy, kdysi měli k dispozici, už teď není dostatečná. Tyto celosvětové změny v zemědělství vedly ke katastrofické situaci, ve které se nacházíme dnes. Milio, miliarda lidí, kteří hladoví. A je to všechno výsledek politik, které podporovaly jen jeden druh zemědělství. Průmyslového, mechanizovaného zemědělství není nejproduktivnější na hektar, ani není nejudržitelnější z environmentálního ani sociálního hlediska. A já jsem velmi rád, že mohu dnes mluvit tady před výborem pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, abych mohl mluvit o vztahu mezi regulací potravinového řetězce v Evropě a celé té agroalimentární otázce na mezinárodní úrovni. Já si myslím, že je třeba využít té možnosti, kterou nám dává sdělení komise, abychom se podívali na odpovědnost Evropské unie, co se týká tohoto vývoje potravinového řetězce na celosvětové úrovni. A chtěl bych své vystoupení omezit na čtyři body. Máte k dispozici takovou notu, eh, kde je toto všechno vysvětleno eh, více detailně. Za prvé, mluvil tady o koncentraci potravinového řetězce. A to má dva dopady. Za prvé to vede k tomu, že v potravinovém řetězci ta má přidaná hodnota, kterou platí spotřebitel, jde přímo zemědělcům nebo zemím, které produkují. To je velmi malá část. Máme čísla, která ukazují, že tato část ceny, která do zemědělci, se v, příš- se v minulých letech neustále snižuje. Samozřejmě, že proti tomu by měla bojovat eh, konkurence, hospodářská soutěž. Nicméně jsou tady eh, dva problémy v tom současném systému. Problémy, na které bych chtěl upozornit. Jednak hospodářská soutěž často nepomáhá producentům, to znamená těm zemědělcům, kteří poskytují svou sklizeň zpracovatelskému průmyslu. Hospodářská soutěž byla zatím používána jen k tomu, aby se podporoval spotřebitel a aby se zajistilo, že spotřebitel nebude platit příliš vysoké ceny. Takže si musíme položit otázku, jak přepracovat tuto politiku hospodářské soutěže, kterou používáme, a současný právní rámec hospodářské soutěže, abychom viděli, jestli není nějaký způsob, jak eh, ochránit proti zneužívání dominantní pozice na trhu. Další problém spočívá v tom, že v celosvětovém potravinovém řetězci, kde jsou eh, vázáni producenti na jihu s spotřebiteli na severu, jsou často problémy územnosti a to právo hospodářské soutěže se tímto nezaj- nezabývá. Rozvojové země nemají právo na hospodářskou soutěž a pokud ano, tak není příliš aplikováno. Jak si dovedete představit, že by třeba slon, pobřeží slonoviny e, napadlo nějakou velkou zemi za to, že má dominantní pozici na jejich trzích? A co se týká průmyslových zemí, hospodářská soutěž v Evropské unii například, většinou je to věc, která se neaplikuje mimo vlastní území, jen v případě, že toto nějak narušuje vnitřní trh Evropské unie. Ale tohle málo kdy pomůže producentům z jižních zemí. A mně se líbí ten návrh pana Josebové, totiž podívat se na to, jestli by eh, nebylo možné konkurenci, hospodářskou soutěž nějak zlepšit a podívat se na skutečné problémy, které vznikají v potravinovém řetězci, který je stále více globálnější a ta koncentrace, o které mluvíme, se neomezuje jen na evropské trhy. Další dopad té koncentrace je, že nákupčí v potravinovém řetězci často praktikují špatné politiky. Já jsem minulý, lo, minulý rok pranířoval takovéto praktiky, některé z nich tady citoval i váš zpravodaj. A já si myslím, eh, že to, že zřejmě nejsystematičtější rozbor tohoto provedla eh, Velká Británie ve svém Supermarket Code of Practice, kde jsou všechny praktiky, kterým by se měly nákupčí vyhýbat a které jsou praktikovány čistě proto, že nákupčí jsou prostě v dominantní pozici. A tím pádem je mohou vůči producentům uplatňovat. Já si myslím, že eh, občas je ta nerovnost eh, mezi nákupčími a producenty tak velká, že by skutečně bylo vhodné toto nějak regulovat. A Zemědělci jsou v dosti těžké situaci. Oni nemohou ve skutečnosti s těmi, kdo kupují jejich produkty, jednat. Pokud chtějí dostat své produkty na trhy, které jsou daleko od nich, tak oni prostě nemají jinou možnost, než jít přes tyto nákupčí, kteří mají v potravinovém řetězci velmi dominantní pozici. Já si myslím, že je třeba zajistit, že zemědělci budou mít více alternativ, aby měli silnější pozici. To znamená krátké potravinové řetězce, aby tito producenti měli skutečně více možností, jak prodávat své produkty. Druhá věc, to je otázka šíření soukromých norem. To jsou normy, které se někdy týkají sociálních nebo environmentálních norem, které eh, my producentům vnucujeme, ale často se to týká také zdraví spotřebitele a bezpečnosti potravin, protože když tato pravidla vnutíme malým zemědělcům, je pro ně velmi těžké je respektovat. Tím chci říci, že velcí producenti mohou mnohem snáze respektovat naše normy než ti malí. A tady myslím hlavně malé producenty v rozvojových zemích, kteří často prostě nemohou respektovat tyto normy a tím pádem se nemohou dostat do celosvětového potravinového řetězce. Takže si myslím, že když nákupčí a distributoři trvají na takovémto standardu, na takovýchto normách, bylo by dobré podívat se na to, jaký dopad to má na ty nejchudší, na malé zemědělce. Měli bychom jim pomáhat dodržovat normy a nejen provádět kontroly. A možná i finančně podporovat producenty, aby ti to mohli splnit normy a dostat se do potravinového řetězce. Za třetí, já si myslím, že my máme nástroj, který je ale podceňován. Je to nástroj veřejného trhu. 15 hrubého produktu v Evropské unii je teď utráceno takovýmto způsobem, zvláště v oblasti potravin. Já myslím, že na všech úrovních, na úrovních národních vlád, ale především na regionální a místní úrovni, tyto veřejné trhy by mohly být využívány mnohem lepším způsobem, aby podpořily udržitelné sociálně i environmentálně udržitelné zemědělství a spravedlivý obchod. Myslím, že směrnice 2004-18, nejdůležitější směrnice, která byla schválena v této oblasti v Evropské unii, je směrnice, která je naprosto kompatibilní s těmi sociálními a environmentálními doložkami, které jsou velmi užitečné pro udržitelný rozvoj zemědělství. A za čtvrté je tady otázka volatility cen na mezinárodních trzích. A jakou roli toto hraje pro spekulace? Tohle je naprosto reálný problém. V březnu 2008 praskla ta velká spekulativní bublina na zemědělských trzích Tehdy investoři dali 400 miliard dolarů do derivovaných produktů. Bylo to asi 62 milion dolarů více než v roce 2008, bylo to také mnohem více než v roce 2007 a to všechno eh, znamenalo spekulace na trzích eh, s obilovinami, eh, s rýží, se sojou. A byla taková spirála, která se potom rozvíjela dál, protože tyto spekulativní bubliny na trzích eh, s potravinovými produkty vedou k tomu, že i obchodníci a vlády začnou spekulovat, začnou omezovat eh, vývoz, anebo začnou dokonce schraňovat eh, potravinové produkty v naději, že ceny budou potom ještě růst. V dubnu 2009 se mluvilo o regulaci fondů, investičních fondů, které ohrožují ekonomiku. Investiční fondy, které investují na zemědělských trzích, jsou rizikem pro ekonomiku. Je třeba je regulovat ale lze tak činit různým způsobem. Já ve zprávě, kterou jsem předložil eh, Radě pro lidská práva, eh, navrhuji několik takovýchto alternativ a je to i v té zprávě, kterou jsem předložil vám a uzavřel bych to eh, pěti krátkými návrhy. Za prvé, Evropská unie by měla využít možnosti diskutovat o potravinovém řetězci v Evropě a snažit se zlepšit eh, politiku hospodářské soutěže. Pracovat eh, na té otázce koncentrace jak uvnitř, tak mimo Evropskou unii, protože není možné, aby producenti byli takto poškozováni dominantní pozicí jiných na trhu a aby museli svou sklizení prodávat často za cenu, která jim sotva umožní přežít, protože prostě nemají jinou možnost, než jít přes ty velké distributory, aby se dostali na mezinárodní trhy. Měli bychom se snažit bojovat proti špatným praktikám těch eh, distributorů, které jasně vidíme v některých členských státech. Soukromý sektor, ti nákupčí by měli se také snažit eh, zjistit, jaký je dopad norem, které eh, nastolili, jaký to má dopad na malé zemědělce, když ti to ty normy respektují. A to by mělo být bráno v potaz, když jsou ty normy definovány, aby tedy neměly diskriminativní dopad na zemědělský průmysl. Myslím, že bychom měli využívat eh, veřejné trhy pro udržitelnější rozvoj zemědělství a myslím si, že obzvlášť eh, fair trade by mohl být eh, používán jakožto dobrý nástroj. A potom je třeba nějak regulovat chování investorů na potravinovém trhu. A chtěl bych to uzavřít s tím, že jeden z nejdůležitějších dopadů, které měly v minulosti evropské politiky na producenty v rozvojových zemích, byl dumping v oblasti eh, takových těch hlavních potravinových surovin. protože na jejich trhy často eh, přicházely velmi dotované produkty, proti kterým oni nemohli bojovat. Takže si myslím, že si tohle musíme v Evropské unii uvědomit, snažit se snížit dopad takovéhoto dumpingu, zrušit dotace, které k tomu dumpingu nakonec vedou a podpořit zkrácení potravinových řetězců v Evropě a lépe regulovat zemědělské trhy. Děkuji vám a rád si vyslechnu vaše otázky. Já vám děkuji. A teď dostane slovo pan Rože Clark z Univerzity v Cardiffu, který bude mluvit o nesprávných praktikách, které jsou vnucovány zemědělcům a také o právu hospodářské soutěže. Máte slovo. Am I right? okay, thank you very... Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste mě pozvali. Byl jsem požádán, abych řekl něco o tom, jak zabránit nekalým praktikám, které jsou vnucovány zemědělcům a také dalšímu nekonkurenčnímu chování na úrovni EU. Jsem akademik z Cardiffské univerzity ve Spojeném království. Vzhledem k tomu, že máme omezený čas, říkal jsem si, že se zaměříme na dvě věci. Jedna je taková obecnější. Do jisté míry už tady určité věci zazněly. Platí to nejen pro zemědělce, ale pro všechny typy prodejců. A druhá věc je konkrétnější. Týká se to zemědělců, zejména určitých zemědělců, ne nezbytně všech, ale spíše některých trhů, kde to hraje větší roli. Začnu tedy první věcí, o které už jsme něco slyšeli. Myslím, že všichni víme, že řetězce samoobsluh uplatňují celou řadu smluvních praktik, uplatňují praktiky, již důsledkem byly další náklady pro prodejce a současně zvyšování rizika, před kterým stojí. A samozřejmě to má dopad především na malé a středně velké podniky. O těchto praktikách už se diskutovalo. Těch praktik je celá řada, já jsem jich tady pár zhrnul, nevím, jestli to uvidíte. O některých praktikách víme, například pozdní platby, změna dodacích podmínek ex post, kdy prodejci musí nabízet řetězcům samoobsluh slevy, pokud například v určitém roce měli velký objem odbytu, registrační poplatky jenom proto, aby se mohl nějaký prodejce, nějaký zemědělec zaregistrovat své výrobky v samoobsluze nebo speciální platby, kdy samoobsluhy žádají o specifický poplatek při otevření nového velkého obchodu nebo při renovaci nějakého obchodu. To jsou všechno smluvní postupy, smluvní praktiky, které mají samozřejmě navýšit zisk řetězců samoobsluh. A samozřejmě Současně také snižují příjmy prodejců a zvyšují riziko. Samozřejmě o tom už v Evropě víme. Vznikla také skupina na vysoké úrovni a zvažují se reformy. A jednou z těchto reform by byl jakýsi kodex chování jako máme například ve Spojeném království. Něco takového navrhuje i Irsko. Určité praktiky by byly zakázány a uvádí se, že se to dá udělat i na evropské úrovni. Vypadá to rozumně, mohla by být nějaká směrnice, která by zabránila tomu, že samoobsluhy budou uplatňovat takovéto praktiky. A je tady další možnost, o které se zmíním, a totiž takový kodex chování, pokud vstoupí v platnost, by se dal vymáhat, a to bude případ jak Irska, tak Spojeného království, prostřednictvím nezávislého orgánu, kterému se říká ochránce práv, ombudsman v Británii a v Irsku. A je to možné vymáhat i na úrovni EU v tom smyslu, že někteří maloobchodníci, maloobchodní prodejci provozují svou činnost na mezinárodním základě. A proto je těžké vědět, který vnitrostátní orgán by mohl řešit případné problémy, které vzniknou z uplatňování kodexu chování. Takže by se dalo říct, že je tady dobrý argument pro to, abychom měli evropského ombudsmana nebo nezávislý orgán pro vymáhání těchto pravidel, aby se řešily ty případy, které úplně nezapadají pod pravidla jednoho členského státu. To jsou tedy případy, které by se daly zvážit. Za prvé nezávislý kodex chování a já doufám, že něco takového vznikne rychle. A současně je třeba zvážit, jestli bychom měli mít nezávislý orgán na úrovni Evropské unie, který by to všechno sjednotil a který by, jak jsem uváděl, řešil případy, které nezapadají do jednoho členského státu. To je tedy první věc, o které jsem se chtěl zmínit. A jak už jsem říkal, platí to obecně. Pro všechny řetězce samoobsluh, nebo možná ne pro všechny z nich, ale platí to pro všechny aspekty produktů prodávaných v řetězcích samoobsluh. Samozřejmě nejde jenom o potraviny a netýká se to jen zemědělců. Druhá věc, o které bych se rád zmínil, je trošku konkrétnější. Víc to souvisí se zemědělci. Jedná se o návrh nebo o tvrzení, že Kupní síla samoobsluh by mohla vytvářet nějaké dodatečné problémy v zemědělství. A hospodářská teorie, která zatím je, omlouvám se těm, kdo z vás to, z nás, kdo to znají, ale pokusím se to jen trošku nastínit, protože o tom chci také mluvit. Základní argument spočívá v tom, že závisí na nákladové struktuře v příslušném sektoru. Jsou tady dva základní případy, a totiž Všichni dodavatelé mají stejné minimální náklady na jednotku a pokud tomu tak je, tak niká ten problém dodatečné kupní síly samoobsluh na zemědělském trhu. Takže máme jednu situaci, kde všichni mají stejnou nákladovou křivku a za takových okolností tady není žádný prostor pro uplatňování další tržní síly. Další věc jsou vznikající vyšší náklady nebo minimální náklady v tom smyslu, že někteří výrobci jsou více na okraji než ostatní. To se týká určitých zemědělských sektorů. A v takovém případě, kdy máme různé podniky s různou úrovní minimálních nákladových jednotek, problém je ten, že bude nutná jakási motivace pro kupce aby snížili cenu za účelem zvyšování vlastního zisku. Za takových podmínek, v případě takových nákladů, vzniká další problém zemědělství. Protože kupci, řetězce samoobsluh, mají důvod snižovat cenu, kupní cenu, aby zvýšili svůj zisk. To je samozřejmě v ekonomice známá věc. Nicméně může se to právě dotýkat určitých částí zemědělského sektoru. Já se podívám, jestli to tady najdu. Uvedla jsem tady takový příklad obou možností. Na levé straně máme případ, kdy všechny podniky mají stejné minimální náklady na jednotku. Celkově je to 17 pencí na jednotku. A jaká tady bude cena, která tomu odpovídá? 17 pencí na jednotku. Protože zemědělci nebudou dodávat za cenu nižší, protože to je minimální jednotková cena. A samozřejmě kupci, ať už jich je 10 nebo 100, nebudou platit víc. Takže taková situace vzniká, když mají všechny podniky, to znamená všechna hospodářství, stejné jednotkové náklady. Vpravo, vpravo máme ten druhý případ, kdy určité podniky mají nižší jednotkové minimální náklady, 100 podniků má minimální náklady 13 pencí, pak je tady skupina někde uprostřed 50 pencí a potom malá skupinka, která má 17 pencí. Jaká je tady vyvážená nebo vyrovnaná cena? pokud je tady určitá kupní síla, bude to méně než 17 pencí. To tedy ukazuje ekonomická teorie. Protože za takovéto situace na trhu mají kupci motivaci snížit cenu, slačit cenu pod 17 pencí. Vznikne samozřejmě situace, kdy někteří zemědělci budou muset opustit trh, a někteří dostanou méně za své výrobky. Tady tedy jenom dokládám povahu této teorie a důvod, proč tady mohou v zemědělství vzniknout problémy s takovouto kupní sílou. A jedna z věcí, které jsem sem neuvedl, je ta, že se dá jednoduše ukázat, že čím méně je kupců, čím větší bude krácení cen na tomto trhu. Toto se dá očekávat, že méně kupců budou se snažit stlačit cenu ještě víc pod těch 17 pencí. Dobře, takže. Jedna z našich otázek je, jaké politické kroky můžeme v tomto kontextu využít. To už je na závěr. V podstatě nejsou vhodné žádné politické kroky. Bychom byli raději, kdyby si ty problémy vyřešil trh sám. Nicméně, pokud takový problém vznikne, je možné využít určité politické kroky. Já jsem tady zmínil tři. Jedna věc, kterou můžete udělat, je umožnit řetězcům samobsluh, aby se dohodli, že stanoví vyšší ceny produktů. To se stalo ve Spojeném království. Ve Spojeném království se několik samoobsluh spojilo a zvýšilo cenu mléka o 3 pence. Za účelem určitých cílů z hlediska vztahu s veřejností. Samozřejmě s tím je problém ten, že je to v rozporu s politikou hospodářské soutěže. A v kontextu Spojeného království některé tyto firmy dostaly vysoké pokuty, protože stanovily takto cenu mléka. Druhá možnost je umožnit zemědělcům, aby vytvořili určité skupiny prodejců, o tom už někdo mluvil. To podle mě není moc dobrá věc, protože za prvé skupina by musela být opravdu velká, aby měla vůbec nějaký dopad. A za druhé, i kdybyste takové skupiny měli, určovali by cenu svých produktů. Takže oni by se chovali monopolisticky. Možná, že tady bude určitá protiváha v řetězci samoobsluh, ale není to moc pěkné řešení. A třetí věc, kterou tady mám, a to už je úplně poslední věc, je regulace ceny. To by mohlo být to nejjednodušší řešení, protože je celá řada argumentů proti, ale mohlo by to být řešení, pokud je možné najít případy, kdy vznikají takové podmínky, jak už jsem mluvil. Já dávám přednost regulaci, možná, že jiní lidé mají jiný názor. Děkuji. Mulțumim domnule profesor. Următoarea prezentare e a part... Děkuji, děkuji pane profesore. A teď si vyslechneme pana Xaviera Duriera, generálního tajemníka organizace Eurocommerce a jeho projekt má název Jak by mal obchodníci mohli přispívat k lepšímu fungování potravinového řetězce v Evropě. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že evropské orgány, včetně parlamentu, se pokoušejí zajistit lepší fungování potravinového řetězce v Evropě ku prospěchu všech. Také bych rád poděkoval za to, že jste pozvali i maloobchodní sektor na tuto debatu. Eurocommerce zastupuje maloobchodní sektor v Evropě, od nejmenších po největší podniky. A možná je důležité vědět, že máme v obchodu 6 milionů podniků a většina z nich, 95%, jsou malé a střední podniky. Takže pokud je o tržní sílu, máme určité zkušenosti. Zaměstnáváme také 39 milionů osob v obchodu. A mohu říct, že tento počet stále stoupá. Myslím si, že potřebujeme tržní podmínky, abychom byli schopni toto číslo dál zvyšovat. Co se týče obchodu konkrétně, my jednáme se spotřebiteli. Asi milion, miliarda spotřebitelů denně se rozhodne, kam půjde nakupovat. A to představuje konkurenci, a k tomu se ještě musíme vrátit. A také musíme zdůraznit skutečnost, že obchod není vždy ve vztahu nebo ve styku se zemědělci. První věc, o které se chci rychle zmínit, je nutnost pomoc zemědělcům zajistit si spravedlivé příjmy. Naprosto souhlasíme s prohlášením pana Bového, že zemědělci si zaslouží spravedlivé a stabilní příjmy. A rád bych uvedl, že maloobchodníci závisejí na stabilním a ziskovém zemědělském sektoru, stejně jako zemědělci závisejí na tom, aby spotřebitelé nakoupili zboží, které oni vyrobili. A já myslím, že v případě každého hospodářského sektoru jenom zdravý a konkurenceschopný zemědělský sektor může dodávat celou škálu čerstvých výrobků, které potřebují výrobci a které malobchodníci potřebují distribuovat ve svých obchodech, aby naplnili poptávku. Abychom si udělali dobrou představu o tom, jak vypadá tento řetězec, musíme se podívat na všechny operátory, všechny, kteří tam působí, nejenom ty nejviditelnější, co jsou samozřejmě zemědělci a maloobchodníci. A v tomto ohledu můžeme souhlasit s tím, co říká pan Bové o kupní síle zákazníků zemědělců. On zmínil jednoho výrobce, který měl zisk přes 10 miliard švýcarských franků. Ale litujeme toho, že se to neustále směšuje s maloobchodními prodejci. A rád bych něco řekl k nekalým praktikám a konkurenci v tomto sektoru. Pan Bové hovoří o nekalých praktikách ze strany maloobchodního sektoru. Toho opravdu litujeme, protože maloobchodní prodejci ve většině případů nenakupují od zemědělců. Nenakupují od zemědělců. Měli bychom zjistit, kdo zneužívá své postavení a měli bychom přehodnotit vztah mezi zemědělci a těmi, kdo od nich nakupují. Domníváme se, že je důležité rozlišovat mezi zneuživitím kupní moci a uplatňováním kupní síly, která je základem tržní ekonomiky v každém sektoru. Samozřejmě, pane předsedo Eurokomes je jednoznačně proti zneužití kupní síly, přičemž uplatnění kupní síly je přirozenou součástí tržní ekonomiky. A myslíme si, že ji uplatňují všichni. I třeba Evropský parlament, když se něco kupuje. A v tomto ohledu se domníváme, že orgány v oblasti hospodářské soutěže v EU a v jednotlivých státech se vedou dobře. Domníváme se, že pravidla hospodářské soutěže, která platí na evropské a národní úrovni, jsou dostačující k tomu, abychom vyřešili problémy na trhu. A případ, nebo otevřené případy a také někdy sankce, Třeba případ Rajčat v minulosti a řada dalších příkazů ukazují, že tento systém funguje dobře. Uplatnění kupní síly ze strany malobchodního prodejce ve vztahu k výrobci je prospěšné pro spotřebitele, protože spotřebitel má potom nižší ceny. A protože bylo zmíněno Spojené království, Řeknu vám něco o vyšetřování, které bylo v roce 2008. Obecně uplatnění kupní síly ze strany maloobchodních prodejců potravin může mít pozitivní dopad na spotřebitele. Konkurence mezi prodejci potravin je účinná. Prodejci potom předávají spotřebiteli úspory, které získají u výrobců. Může to být také protiváha případné tržní síly, kterou mají dodavatelé. Toto uváděl orgán na kontrolu hospodářské soutěže. Pokud jde o nezbytné produkty, ty, které na policích obchodech musíme, nezávisle na velikosti, tam máme velice malou vyjednávací sílu ve vztahu k výrobcům. A my se domníváme, že kupní síla i největších prodejců může být vyrovnána tím, o jaké zboží se jedná. Já myslím, že to je jasné. Je jasné, kdo uplatňuje tržní sílu a kdo by ji mohl zneužívat. Ještě bychom dodali, že malobchodní prodejci by mohli spotřebitelům nabídnout ještě lepší ceny, pokud by neplatila územní omezení dodávky a postupy, které dnes vnucují výrobci v Evropě. Co se týče soukromých značek, výrobci uvádějí na trh inovativní produkty, včetně eh, spravedlivé, fair trade a zelených značek. Přináší dodanou hodnotu, doplňkovou hodnotu pro spotřebitele a umožňují malým a středním podnikům přistupovat na nové trhy. Možná několik slov o spravedlivých cenách a sdílení zisku. Vývoj malobchodních cen přímo závisí na cenách dodavatelů. A pan Bové říkal, proč ceny v některých konkrétních případech neklesly, s tím souhlasíme. Malobchodní prodejci, kteří mají eh, marži asi 4%, nemohou absorbovat nárůsty cen anebo odmítnutí snížit cenu na straně těch, od koho nakupují. A samozřejmě to vyplývá z inflace v malobchodním sektoru. Já jsem říkal, že jde o 4% v průměru v porovnání se ziskovou marží dodavatelů, což je 3 až 5 krát vyšší. Dalším důsledkem této konkurence je to, že kupní výhody malobotních prodejců jsou téměř zcela předávány spotřebitelům. Konkurence mezi malobchodními prodejci také pomáhá řešit dopad inflace, když eh, se na to podíváme dlouhodobě, vidíme, že v Belgii byla průměrná roční inflace v posledních letech asi 2%, zatímco maloobchodní inflace byla 1,55 v průměru. Jak bylo uvedeno, podporujeme cenovou transparentnost, ale máme pocit, že příliš velká cenová transparentnost by vedla k větší byrokracii a omezila by konkurenci. V některých případech by to bylo dokonce v rozporu s konkurencí a v, v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Pokud jde o povinná hlášení, což navrhuje pan Pové ve své zprávě, o tržním podílu 20 největších obchodníků, zpracovatelů a velkovodních prodejců, podle nás to nejenom není neproveditelné, ale také nerealistické. Nicméně zcela s panem Bohem souhlasíme v tom, že říká, že spekulace u potravinových komodit je třeba omezit, není to v zájmu obchodu a škodí to také spotřebitelům. Co může obchod udělat na pomoc zemědělcům? Jak už bylo řečeno, jen ve vzácných případech maloobchodní prodejci nakupují přímo od zemědělců. Jsou posledním prvkem v komplexním dodavatelském řetězci. A proto jejich možnosti, jak pomoct zemědělcům, jsou omezené. Nicméně uvedu dva příklady iniciativ, kterých se chopili maloobchodní prodejci, aby pomohli zvýšit příjmy zemědělců. Belgičtí maloobchodní prodejci se rozhodli, že zvýší cenu mléka o 14 centů pro spotřebitele. Utrpěl tím, utrpěl tím image malobchodních prodejců, ale protože asi 15 mléka prochází malobchodním řetězcem a zbytek jde do průmyslu, to, že průmysl odmítl udělat to též a zvýšit cenu pro zemědělce, vedlo k pozitivnímu dopadu pro zemědělce ve výši 2 centy. Takže 14 centů špatná pověst, ale dopad pro zemědělce pouze 2 centy. A řada malobchodních prodejců v Británii se zavázala, že zaplatí v průměru vyšší ceny než průmysl Nejvyšší ceny zemědělcům přímo při výkupu platí malobchodní prodejci, a to v průměru o 15 víc než mléčný průmysl. A dodal bych, že řada maloobchodních prodejců, kteří prodávají potraviny, se chovají odpovědně, prosazují místní potraviny a také zdravý životní styl a vyváženou stravu, včetně pravidelné spotřeby ovoce, zeleniny, ryb a masa. Jak můžeme zlepšit zemědělský sektor? My se domníváme, že zemědělský sektor v řadě zemí v Evropě se stále vyznačuje roztříštěností a neúčinností. Zřizování organizací výrobců ve větším měřítku by mohlo pomoct vyjednávací pozici zemědělců ve vztahu ke zpracovatelům. A v tomto ohledu si říkáme, jestli nařízení 1244 2007 nemůže být rozšířeno i na další výrobky, jestli by třeba nemohl pokrývat i mléčné výrobky. Inovace je klíčovým sektorem úspěchu pro udržitelný zemědělský sektor. Jeden případ úspěchu z minulosti je zavedení biopotravin a stoupající tržní podíl těchto potravin. Ukazuje to také, že spotřebitelé jsou připraveni zaplatit vyšší cenu za kvalitní potraviny. Diverzifikace v základě rozvoje a prosazování místních specialit by také mohla posílit pozici zemědělců na trhu. Vertikální integrace je další způsob. Už toto zaznělo. A my nevidíme důvod, proč by nemohlo zemědělcům pomoct, když by prodávali přímo spotřebitelům. Samozřejmě potřebujeme stejné kvality označování, vysledovatelnosti a tak dále. Každé opatření které může přímo Evropská unie na pomoc stabilizace cen anebo rozvoje cen zemědělců, je vítáno. A na závěr, pane předsedo, chci říct, že se domníváme, že zemědělci si zaslouží spravedlivý a stabilní příjem. Přístup k, financům, k finančním prostředkům pro zemědělce by se měl usnadnit. Omezení spekulace, což navrhuje pan Bové a pan Deskete, to je také věc, na kterou se musíme zamyslet, musíme tomu pomoct. Zneužívání tržní síly také musíme řešit je jasné, že tato prezentace ukázala, že je nutné zdůraznit, odkud to všechno pochází. Potřeba transparentnosti se musí projevit v celém dodavatelském řetězci, ale jak bylo uvedeno v závěrech předsednictví z nedávné doby, musíme se zbavit zbytečné administrativní zátěže, musíme dodržovat právo v prostě hospodářské soutěže. Orgány na ochranu hospodářské soutěže musí zajistit, že uplatňování tržní síly nepovede ke zneužívání. A na závěr bych řekl, že nezákonné postupy nebo postupy, které jsou v rozporu s vnitřním trhem, musíme řešit a musíme postihnout. Děkuji. Děkuji. A s touto prezentací bychom ukončili první kolo prezentací a otevřu debat pan Alberdes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem taky velmi rád, že se dnes koná, koná tento seminář o tak důležitém tématu. Já bych velmi rád poděkoval svému kolegovi Bovemu za to, že napsal tak dobrou zprávu, i když samozřejmě v ní dojde ještě k několika redakčním změnám, možná i malým obsahovým změnám, ale chci říci, že já bych tu zprávu nenapsal moc jinak. To znamená, že děkuji mnohokrát za jeho práci a za jeho zprávy. Z toho, co bylo řečeno. A nebo možná ještě jednou jsem chtěl říct. Pane Bové, já si myslím, že v, tomto, v této zprávě bychom měli stanovit, že platby za potraviny by měly proběhnout maximálně do 30 dnů. To si myslím, že by byla docela zásadní věc, která by mohla značně zlepšit situaci. Co se týče velkoobchodníků a řetězců supermarketů. Já moc tu situaci neznám, ale chci tady popsat spíš hlavně tu situaci, kterou znám, to znamená tu německou. Je pravda, že supermarkety se dohodly na určitém kodexu chování vůči spotřebitelům. Ale je pravda, že ať děláte, co děláte, tak všechny ty malé obchody, které ještě dříve existovaly, tak v podstatě už museli zavřít, protože eh, velké řetězce eh, jednoduše Eh, prodávají, eh, prodávají eh, většinu potravin, i když v roce 95 prodávali jenom 27% všech potravin, tak dnes už je to skoro 100%. A proto se musíme zamyslet nad tím, proč tomu tak je, proč se ta situace tak změnila. V jiných zemích je možné, že ta situace je jiná, ale v Německu ty řetězce velkou obchodu zveřejnili ceny všem spotřebitelům. Eh, je pravda, že velko obchody většinou dělají tu reklamu 20, 35% sleva pro spotřebiteli. A je pravda, že vždycky, když docházelo k nějakému snížení cen, když se snižovaly ceny i u těch u výkupu, Eh, těch základních surovin, tak se to všechno okamžitě eh, zveřejňovalo eh, spotřebitelům a ty ceny šly neustále dolů a dolů, dolů právě na základě této politic, na základě této politiky velkoobchodu a mm, velkoobchodních řetězců. Já taky nevím, jak bychom to mohli vyřešit. Neznám žádný recept, ale co je jasné, je, že i v potravinářství existuje poptávka a nabídka. Já znám podniky, které jsou tedy zásadně postiženy eh, tímto, eh, tímto vývojem. Znám podniky, které mají zisk třeba jenom 0,2% a snaží se co nejvíce platit také těm prvotním výrobcům. Ale nemůžeme neustále všechno všem vyčítat, protože ta situace je ve všech případech a ve všech státech jiná. Kolikrát máte velkého zemědělce, eh, který je v lepším eh, postavení a může svou cenu trošičku navýšit. Potom máte zase eh, jinou situaci, kdy existuje spíše monopol řetězců a obchodu, kteří samozřejmě budou nakupovat u toho mlekárenského podniku, který bude prodávat za nejnižší cenu. Ale chci říci, ve chvíli, kdy třeba vyžadujeme příliš vysoké standardy třeba na eh, balení, například když eh, dřív se to prodávalo v obyčejném eh, balení a teď chceme, aby se to zavíralo nějakým speciálním způsobem nebo aby to bylo samootvíratelné, tak to jsou v podstatě, to jsou standardy, které můžou stát tisíce a tisíce až sto tisíce euro. A to si myslím, že jsou standardy, které jsou v mnohých případech prostě naprosto zbytečné. Co se týče toho stanovování cen, v členských státech existují různé situace a já nikdy nemohu říct, která je správná ta cena všech těch mléčných výrobků a mléka, které jsou v regálech. V Bavorsku je cena jiná než v Itálii, e, i když to mléko samotné se třeba připravuje na delší vzdálenost, tak to ještě nemusí znamenat, že ta konečná cena pro spotřebitele bude vyšší ale je pravda, že kolikrát se jedná o produkty, u kterých je ten konečný spotřebitel připraven zaplatit eh, vyšší cenu v Německu eh, nebo v Rakousku máme levnější mléčné výrobky, na tom nic nemůžeme eh, změnit, ani nechceme nic změnit a proto také dál naše produkty prodáváme i za takovou cenu. Když se podívám do severního Německa na pobřeží, tak tam máme jiné Eh, ceny mléčných produktů a s tím <laughs> také v podstatě eh, nic neuděláme. To znamená, že já nevím, jako jestli vůbec je možné stanovit jednu jedinou správnou cenu mléka. Samozřejmě, že trh v budoucnosti si sám to určitým způsobem samo zreguluje. V některých členských státech už je to jenom 20% nebo i méně Eh, povrchu, který je využíván pro zemědělskou produkci. Já chci jenom říct, že ve chvíli, kdy budeme stanovat příliš velké standardy, když nebudeme pomáhat eh, ekologickým zemědělcům, tak spousta zemědělců přestane eh, v podstatě produkovat. A ve chvíli, kdy se také zásadně navýší cena ropy, tak spousta dalších zemědělců také nebude moci produkovat. A já chci říci, že pokud budeme tedy chtít postupovat takovýmto způsobem, tak teprve uvidíme v budoucnosti, co to znamená mít problémy s nedostatkem e, potravin. A proto Doufám také, že to bude do určité míry i samotný trh, který situaci do určité míry vyřeší. V každém případě dnes jsme v situaci, kdy spousta zemědělců se potýká se zcela eh, jaksi svízelnou situací. Tato situace se musí změnit, my musíme nějakým způsobem těmto malým, malým zemědělcům pomoci a proto vám také, pane Bové, děkuji za vaši zprávu. Continuare domnului Capula Sant. Já vám děkuji, pan Capula Santos. Muito obrigado. Eh, eu também queria agradecer as, as... Děkuji, pane předsedo. Já bych také velmi rád poděkoval všem našim hostům, ale myslím si, že bychom se měli opravdu soustředit na to základní téma, na ten základní problém. Zástupce Eurocommerce dnes odpoledne dnes hovořil o maloobchodnících. Hovořil o tom, že maloobchodníci jsou v podstatě takovými obětmi celého tohoto vývoje, ale problém spočívá v tom, že celý náš společenský model se rozvinul takovým způsobem, že se nacházíme v situaci, kdy kdy malí výrobci, malí zemědělci se nachází ve velmi znevýhodněné situaci. A samozřejmě náš naše společnost stojí také na základě svobodného a volného obchodu, který všechno řídí. Já si myslím, že všichni víme, že samotný trh ten problém nezlepší, nevyřeší, spíš ho ještě eh, zhorší. Já si myslím, že my musíme stanovit hlavně hlavní pravidla fungování naší společnosti a já jsem přesvědčen, že pokud nezasáhneme do současné situace trhu, tak se ta situace nezmění. A my se musíme v tuto chvíli zamyslet nad tím, jakým způsobem můžeme zasáhnout do situace, která existuje v současné chvíli na trhu, aniž bychom porušili základní svobody. Já si myslím, že pan Bove nám na tuto otázku neodpovídá. My jsme to slyšeli také od našich hostů. Pan Šuter jako řešení nabízí malé farmy, lokální trhy. Ale všichni víme, že výroba a průmyslová zmechanizovaná výroba je původcem nebo je výrobcem velké části potravin, díky níž existuje naší společnost. To znamená, že pokud chceme tento problém vyřešit, tak nepotřebujeme sektorální řešení, potřebujeme obecné řešení, potřebujeme politický zásah. Jsou to samotní politikové, kteří mají přispět k řešení tohoto problému. Já samozřejmě neznám recept, neznám ideální recept, jak to vyřešit, ale jsem si jistý, že s pomocí určitých tržních pravidel na celoevropské úrovni se nám podaří tento problém zlepšit, protože pokud ten trh bude pokračovat ve svém vývoji tak jako dnes, tak nic se nevyřeší, protože naši zemědělci budou trpět ze stejných důvodů a naši distributoři se budou potýkat se stejnými problémy jako v dnešní době v této velmi nevyrovnané situaci, protože nic se nezmění ani ta koncentrace nabídek ani, eh, ani nic podobného prostě ten problém v současné chvíli nevyřeší. A proto potřebujeme, jak říkám, politické řešení skrze něj, skrze nějž budeme moci nějakým způsobem zasáhnout do trhu, aniž bychom porušili základní svobody trhu. Já bych chtěla kolegům připomenout, Eh, že když si berou slovo, že se mohou ptát také odborníků, pokud mají nějaké otázky. Prosím, další řečník. I just have, eh, Já mám jen několik připomínek k tomu, co jsme tady slyšeli. Mě zaujalo to, co říkal Roger Clark o té otázce ombudsmana říkal, že to je otázka, která by se měla řešit v evropském kontextu. Protože je to věc, která je zajímavá ve všech členských státech. A není vždy dané, že se to bude týkat jen některých zemích. My to budeme mít v Británii a v Irsku. Možná, že by stálo za to to zavést i na evropské úrovni. Možná bychom potřebovali nějaký právní útvar, nějaký soud, který by zajistil, že nekalé hospodářské praktiky v tom potravinovém řetězci budou nějak stíhány. A také je zajímavé si vyslechnout to, co tu bylo řečeno o transparentnosti. podívat se na to, jakou marži mají ty části toho potravinového řetězce a jestli to má nějaký dopad potom na zpracovatele nebo na další, nebo na ten zemědělský průmysl. Takže mě by zajímalo, jak to je s tímto. Takže těmto několika otázkám bych si rád vyslechl, co si o tom myslí naši odborníci. Mulțumesc în continuare, are cuvântul domnul Hausling. Eh, pan Já, ich äh, darf besonders... Děkuji. Já bych rád poděkoval panu Bovemu za jeho zprávu, protože se v ní objevují spousta aspektů, které jsou zcela zásadní pro nejen evropské zemědělství, ale pro zemědělství na celém světě. také hovoří o tom, že, ten, mm, že ta zpráva o mezinárodním zemědělství je také velmi důležitá a měla by být zohledněna při našem následujícím eh, konání. Myslím si, že všichni víme, jakou roli hrají řetězce. Já jsem eh, právě zaslechl, že právě i u maloobchodníků by měly existovat nějaké potíže, o tom já jsem tedy nevěděl, ale jeden bod, o kterém pan Bove jasně hovoří, je to, že potřebujeme na trhu zcela zásadní transparentnost. A ta transparentnost je naprosto nutná v tuto chvíli, protože potřebujeme, aby těch 20 největších podniků opravdu jednalo otevřeně, abychom věděli, jaké taktiky používají, protože pokud to nebudeme vědět, tak eh, budeme jen velmi těžce moci eh, vyhodnocovat to, co se na trhu děje a pokud se ty procesy nesprůhlední, tak si myslím, že to je konec ehm, spravedlivé hospodářské soutěže. Co se týče těch přímých pomocí, pro zemědělce. Eh, tak já si myslím, že tady hlavně se musíme zaměřit na to, eh, jak zlepšit tu situaci zemědělců na trhu při eh, uvádění jejich výrobku na trh. To si myslím, že je důležitější. Já bych rád našim hostům položil tu otázku. Myslíte si, že bude stačit, pokud eh, například zřídíme orgán veřejného ombudsmana? Eh, zdali si myslí, že nový kodex chování postačí? Zdali to bude opravdu opatření, které bude mít nějaký zásadnější dopad? A poté další otázka. Zástupce Malo obchodníků říkal, že by bylo také velmi dobré, kdybychom začali hlavně přispívat a naléhat na to, aby se obchodovalo se spravedlivými eh, výrobky nebo s výrobky, které budou mít spravedlivou cenu tak já si myslím, že to je v každém případě něco, u čeho bychom očekávali, že to bude samotný obchod, který tyto produkty prosadí. Ale uvidíme, uvidíme, jak to tady dopadne. A poté další bod, na který bychom neměli zapomínat. Tak tady jde o veřejné zakázky, protože Všichni víme, že trh má neuvěřitelně velkou moc a proto právě bychom měli zajistit, aby v rámci právě takových eh, veřejných soutěží a veřejných zakázek nedocházelo k žádnému narušování eh, hospodářské soutěže a aby nebyly upřednostňováni jen ti zcela, zcela nejlevnější. Myslím si, že bychom teď měli přestat pouze jenom hovořit a hovořit a hovořit a měli bychom už opravdu přejít k nějakým konkrétním řešením, konkrétním opatřením, eh, která samotným zemědělcům opravdu pomohou, protože si myslím, že kdybychom skončili náš dnešní den jenom tím, že tady prohlásíme, že chceme vydat nějaká doporučení, no tak to v každém případě nebude stačit, musíme chtít něco konkrétnějšího. Děkuji a teď pan Aldes. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že se teď bavíme o zcela zásadní otázce, protože se bavíme o politikách trhu. Ale jde o otázky, které jsou stále důležitější a důležitější pro samotné výrobce. Ale jak se chová trh? Jak se stanovuje cena? Cenu stanovují spotřebitele, protože spotřebitelé řeknou, kolik chtějí zaplatit za samotný výrobek. A distributor eh, obdrží peníze a je to ten, který bude dále ty peníze rozdělovat. A proto je velmi důležitá ta role distributora, protože hovoříme o té konečné ceně, kterou bude mít samotný výrobek. Celý ten řetězec musí být prostudován a zanalizován. Musíme zohledňovat všechny tyto prvky, všechny tyto aspekty a to, co nejtransparentnějším způsobem. Je třeba se podívat na ty v současné době aplikované praktiky, jakým způsobem probíhá hospodářská soutěž a jakým způsobem se mnozí účastníci trhu e, v podstatě nechovají spravedlivě a podparují nekalé tržní praktiky. Takže jde o kapacitu, o schopnost kontrolovat a dohlížet na celou distribuci, na celý řetězec prodeje těchto výrobků. Vidíme, že spousta členských států není schopna e, zanalizovat a zhodnotit celý tento řetězec. Já si myslím, že všechny tyto praktiky by měly být regulovány na evropské úrovni, protože hovoříme o vnitřním evropském trhu. To znamená, že bychom měli udělat všechno pro to, aby ty věci nebyly regulovány na národní úrovni, abychom neměli 27 kodexů chování, aby to všechno bylo co nejsjedno, cenější. Tady eh, mám na mysli teď eh, vše, co eh, má co dočinění s obchodními praktikami, se samotnými výrobky, protože můžeme samozřejmě hovořit o produktech jako e, rýže nebo mléko. E, a když tyto výrobky jsou prodávány pod výrobní cenou, tak v podstatě tady dovolujeme něco, co jde naprosto proti tomu původnímu výrobci, proti samotnému zemědělci. E, jak je to možné, kdo dnes v dnešní době v podstatě určuje cenu těchto výrobků? Jak to, že se dnes prodávají různé značky stejných výrobků pod stej, za stejnou cenu? A to jsou všechno dopady, které se, kterým, se kterými se dnes potýkáme na dnešním trhu. A já si myslím, že na tyto otázky bychom právě měli během dnešní diskuze odpovědět. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji. pane předsedo. Já vím, že nemáme moc času. Mám tady dvě konkrétní myšlenky, ke kterým bych si chtěla vyslechnout vaše názory, protože se účastním té interskupiny, která na tom pracuje. Co si naši řečníci myslí o myšlenkách, které přichází od producentů a těch, kdo jednají se supermarkety? Totiž, že bychom měli nějak omezit velikost tržního podílu kterékoliv distribuční skupiny, řekněme 25 trhu. A producenti to vysvětlují tím, že říkají, že kdyby nebyla tak vysoká koncentrace a tak málo hráčů, tak oni by mohli prodávat eh, své produkty více lidem, což by bylo nakonec pro spotřebitele lepší, než když je tomu naopak. A za druhé, Mluvilo se tady o těch eh, soukromých eh, značkách, těch soukromých normách. Já si myslím, že to ale často bere přidanou hodnotu zemědělcům ve prospěch toho maloobchodního sektoru. Takže co si myslíte o zakázání těchto soukromých značek, tam, kde je to v podstatě jenom kopie? Takže k těmto dvěma věcem, prosím. Mulțumesc, are cuvântul domnul Danielis. Děkuji vám. Pan Dan- Danielis. Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasíme s tím, že producent by měl většinu nebo celý svůj zisk získat z trhu. Nicméně na tom trhu jsou určité okolnosti, které toto ovlivňují a to nám dělá starost. Za prvé, na trzích se zemědělskými produkty je eh, velká stabilita, která by se mohla ještě zvýšit kvůli klimatickým změnám. A za druhé, na trzích zemědělských produktů a energie a také surovin eh, se eh, ceny v posledních třech letech výrazně zvýšily. No a potom je tady otázka toho potravinového řetězce kde se situace zemědělce neustále zhoršuje, protože on má horší a horší vyjednávací pozici a často je obětí nekalých praktik. A u těch posledních dvou případů i sama komise řekla, že tam je prostě problém s nedostatkem transparentnosti. Takže my bychom měli samozřejmě žádat od zemědělců, aby se přizpůsobili potřebám trhu, ale to jen v případě, že zajistíme, že ten trh funguje skutečně transparentně a že tam panuje hospodářská soutěž protože jinak eh, jinak ohrožujeme zemědělce, který se dostává do naprosto neudržitelné situace a my ho v ní necháváme. Komise tady mm, takovou cestovní mapu pro to, jak by měl fungovat potravinový řetězec, ale problém je velmi urgentní a ten postup, který navrhuje komise, by trval dlouho a výsledky jsou nejisté. Například eh, se tam navrhuje posílení konkurenceschopnosti schopnosti skrze. Tím, že budeme podporovat eh, organizace producentů, ale my jako Evropská unie jsme úplně selhali, co se týká takovýchto organismů. A je to problém, protože ty organizace producentů, alespoň teoreticky, by vyřešily spoustu z těch problémů středních a malých zemědělců. A nebo komise navrhuje Eh, počkat a podívat se na to, jak přesně fungují potravinové řetězce v jednotlivých státech. Ano, to je hezké, ale my musíme něco udělat hned, protože není možné, aby byl zemědělec neustále vystavovan eh, takovýmto situacím, aby měl jednat konkurenceschopně v situacích, eh, kde ta hospodářská soutěž prostě nefunguje. Měli bychom přijmout opatření, která by pokryla skutečně jak krátkodobé potíže, tak potíže dlouhodobé. My potřebujeme udělat něco i krátkodobě, abychom zemědělcům pomohli hned teď a přitom bychom měli řešit i dlouhodobější problémy. A dále měli bychom ještě více pozornosti věnovat eh, fungování nebo spíše nefungování těch organizací eh, producentů. Měli bychom se podívat na to, proč to nefunguje, snažit se vyřešit tyto problémy a to společně na komunitární úrovni. Děkuji. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Děkuji. Merci, monsieur le président. Ben, le sujet... Děkuji, pane předsedo. To téma je skutečně velmi znepokojivé. Já budu mluvit jednak o evropské úrovni a jednak o úrovni světové. Já si myslím, eh, že to, co je skutečně nezdravé, to je ta maximalizace zisku, snaha získat co největší zisk, což samozřejmě musí poškozovat některé části toho řetězce. Já bych mluvil spíše o tom zpracovatelském průmyslu. O tom se mluví málo snažíme se tady najít na lepší regulaci, hlavně pro třeba mléčný trh a přitom tam eh, je strašně malá reprezentace. A možná mm, k panu Clarkovi. Já si myslím, že na evropské úrovni prostě musíme najít nějaký lepší způsob, jak regulovat trh, protože to, co ničí v současné době zemědělství, je ta přílišná eh, volatilita, která zbavuje zemědělce jistoty. Oni už nedostávají dost peněz za svou práci. V našem regionu 75% příjmu zemědělců jsou evropské dotace a ne jejich práce. Takže, jak jsem říkal, je třeba regulovat a musí to řídit stát, protože pokud budeme čekat, že potravinový řetězec něco eh, zreguluje, tak bude dost těžké ustanovit jednotlivé aktéry na rovnou úroveň. Ono to není snadné, protože samozřejmě, že produkce zemědělství se mění. V některých letech je to dobré, ale v některých letech ne. Takže je třeba zajistit veřejnou státní regulaci a také nějaký mechanismus jak skladování zásob, případně neskladování zástup, něco jako ten, ten evropský tunel, který jsme si stanovili, abychom nastavili omezení. Takže já bych se chtěla zeptat pana Klárka, co si myslí o této možnosti regulovat. A potom za druhé děkuji za výbornou práci Josem Bovému, to je, se rozumí samo sebou. A pan Diskuter, který odvedl úžasnou práci na úrovni OSN, eh, co se týká jeho projevu, který byl velice, velice zajímavý, eh, o těch mechanismech spekulace eh, na trzích eh, s potravinami a zemědělskými produkty, to je skutečně šokující, ale nemohli bychom to obrátit. Nikdo tady dnes nezmínil VTO. Kdybychom ty zemědělské výrobky úplně vyčlenili z VTO, ano nebo ne? A pak? Nebo z SOT, respektive ze Společné organizace trhu, protože já si myslím, eh, není to náhodou také tak, že v podstatě VT už nedostojí těch cílů, kvůli kterým bylo vytvořeno, protože to vypadá jako, že v současné době hladoví celá ta část zemědělství a možná, že VTO a všechny tyto další organizace pro rozvoj jaksi neodvádějí dobrou, dobrou práci. A už budu končit, pane předsedo, myslím si, že eh, bychom měli zaujmout nějaké stanovisko a že by tak měly učinit i všechny tyto organismy a potom bychom snad viděli, jak nejdříve zajistit dostatečný rozvoj rozvojových zemí, aby tyto byly soběstačné, protože posílání potravin po celé planetě to samo o sobě ničemu nepomůže. Měli bychom možná více důvěřovat zemědělcům a možná, že pan Skuter by se mnou souhlasil. Děkuji. Dobře, děkuji. Ještě šest kolegů se hlásí o slovo. Nicméně, teď už předám slovo panu Narovi, který je tady za uh, ekonomický a sociální výbor. Prosím. <clears throat> Sí, buenas tardes y gracias a esta... Dobré odpoledne vám všem a děkuji výboru Agri za to, že e HSV může být zde a může s vámi sdílet informace týkající se vyváženosti potravinového řetězce. Já jsem jmenuji Pedro Naro a já jsem zpravodem za Evropský hospodářský a sociální výbor. Eh, pracuji na zprávě, která by se měla týkat zlepšení potravinového řetězce. Eh, zpráva EHSV se právě v tuto chvíli píše a z toho důvodu my také pořádáme velkou mezinárodní konferenci 4. června ve Valenci a doufám, že se někteří poslanci také eh, zúčastní. Co se týče našeho stanovisku, chci říct následující věci. Eh, my zcela podporujeme společný evropský rámec. Chceme, aby existovaly pravidla hry, která budou zcela jasná, průhledná a budou fungovat na celoevropské úrovni. Chceme, aby se evropské instituce opravdu podíval, podílely na uplatňování těchto pravidel. Chceme, aby tato pravidla byla také do určité míry závazná. Já jsem přesvědčen, že velká část lidí, kteří se dnes v tomto sále nachází, souhlasí s analýzou Evropské komise také souhlasí s většinou eh, veřejných prohlášení Evropské komise týkající se potravinového řetězce. Myslím se, že všichni můžeme souhlasit s popisem současné situace tak, jak nám ji představila Evropská komise. Eh, mm, Evropská komise má svůj způsob, jak identifikovat eh, slabosti nebo ty největší slabiny eh, celého potravinného řetězce. Evropská komise se soustředí hlavně na ty dva největší problémy. Samotné spotřebitele a poté samozřejmě také na samotné zemědělce. Z našeho pohledu si myslím, že opravdu je třeba opravdu přejít k akci, protože nestačí pouze eh, psát nějaké studie, analýze a tak dále. My si myslíme, že je třeba opravdu zřídit eh, nové nástroje a přijmout konkrétní opatření, protože teď eh, se nacházíme v situaci, kdy hovoříme o tématu, které jde daleko nad rámec otázky potravinového řetězce. Tady jde jde v podstatě o to, jaké zemědělství chceme v Evropské unii, ale teď ještě velmi krátce tři velmi důležité body u potravinové řetězce. Jak můžeme udržitelnit eh, celý náš trh? Potřebujeme závazné smluvní doložky, musíme bojovat proti nekalé soutěži, proti nekalým praktikám, potřebujeme kodex chování, a tento kodex chování také musí být úzce propojen s nějakým orgánem, s, nějakou, s nějakým výborem, s nějakým eh, dohlížecím orgánem, s ombudsmanem a tak dále. To znamená, že jde o politiky, které musí být změněny, musí být eh, koordinovány, musí být harmonizovány a samozřejmě potřebujeme hlavně transparentnost. Eh, já neříkám, že transparentnost znamená znát všechny ceny, nějaké středisko, které bude dohlížet nad cenami. Jde o to, abychom měli nástroje, které budou moci efektivně zasáhnout ve chvíli, kdy orgán zjistí, že dochází k narušení hospodářské soutěže a jak zlepšit konkurenceschopnost. Eh, Samozřejmě eh, jde také o to, abychom měli organizace samotných producentů, ale nejen nějaké, ledajaké. Potřebujeme efektivní, účinné asociace, které budou schopny okamžitě reagovat. To znamená, že se musíme zamyslet nad tím, jak by tyto asociace a skupiny mohly fungovat účinněji. A samozřejmě je třeba se také zamýšlet se nad deregulací trhu. Hovořilo se zde o určitém pesimismu. Já chci říci, že já jsem opravdovým optimistou, protože eh, když eh, hovořím o nástrojích, tak hovořím o nástrojích, které vůbec eh, nezáleží na nějakých dalších finančních prostředcích. Jsou to nástroje, které můžeme mít kdykoliv bude existovat politická vůle pro jejich vytvoření. Děkuji. Takže to je konec první části naší diskuze a teď dám slovo zase odborníkům, aby mohli velice stručně reagovat na otázky, které tady byly položeny. A chci vám připomenout, že jsme ve skluzu. Takže nejdřív pan diskutér, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych možná reagoval na dvě, tři připomínky, které tu byly proneseny. Ta první. K otázce paní McGuinness a k těm um, soukromým normám, těm soukromým značením. Já si myslím, že prostě je zakázat by byl trochu problém, protože kde začíná značka a, a kde jak si končí snaha společnosti vybudovat určitou pověst svojí značky, určitou image, která přiláká spotřebitele. No je dost těžké toto prostě odlišit od eh, nějak jasně od značky, která poskytuje určité záruky. Co se týká ceny placené producentům nebo materiálu, ze kterého je výrobek vyroben. Směrnice z roku 2005, kde se mluví o nekalých obchodních praktikách, je revize eh, směrnice eh, z roku 84. A to je směrnice, která by mohla být možná využívána systematičtějším způsobem v boji proti lživé reklamě. A to znamená také využívání značek, které neodpovídají žádným kontrolovaným praktikám. Podnik, který má nějaký etický kodex, musí být schopen dokázat, že ho respektuje a jinak může být eh, sankcionován za lživou reklamu, tak to též by mělo platit i pro značky, které jsou zavádějící pro spotřebitele, které nejsou pravdivé. Já si myslím, že my tady k tomuto už máme nástroj. Jen je třeba, aby národní úřady, které je mají uplatňovat, tak skutečně činily. A pak myslím, eh, že to nařízení má roli při informování spotřebitele, protože v současné době jsou spotřebitele úplně zmateni tou spoustou různých značek, které se jim nabízí. Pod udržitelný rozvoj dáváme sociální otázky, ochranu životního prostředí, fair trade, což je něco úplně jiného, tam jde prostě o spravedlivou cenu za produkt tak dále. Já si prostě myslím, že bychom možná měli organizovat informační kampaně a možná také zajistit tedy, že se bude sledovat eh, ta otázka lživých značek. A potom další věc, na kterou jsem chtěl reagovat, to říkal pan Tarabela a týkalo se to volatility cen. On říkal, že to je velký problém eh, pro producenty a že je to problém, který se neustále zvětšuje. Ta volatilita má několik příčin. Jednak ten cyklus reakcí trhu na vývoj cen, potom relativně malou elasticitu reakcí na změnu v nabídce na trhu ale potom jsou tam ještě další věci, jinak spekulace, o tom jsme mluvili, a pak další fenomén, o kterém jsme nemluvili, a to je skutečnost, že produkce potravin je velmi závislá na energii. V současné době máme ta biopaliva a tím se v podstatě spojuje trh s potravinami a s palivy, což ještě zvýší volatilitu cen, protože teď budou eh, ceny biopaliv navázány na ceny ropy. Navíc eh, celý tento trh je stále závislejší na energii. V roce 1940 eh, byla ta závislost mnohem menší. V současné době potřebujeme 10 kalorií z fosilní energie, abychom vyprodukovali jednu kalorii v potravinovém průmyslu. Naše závislost eh, na fosilních energiích se v potravinovém průmyslu zvýšila 20krát. Takže eh, rozvoj nebo vývoj na trhu s potravinami je navázán na vývoj cen trhu s energií. Je potřeba, abychom mohli využívat eh, rezervy potravin, jak říkal pan Tarabela, eh, to znamená zásoby, skladování a také vykupování, případně zásob státem v době, kdy ceny jsou příliš nízké. Mluvilo se tady o roli VTO, zase to říkal pan Tarabela. Já si myslím, že tam je třeba radikálně změnit směr, protože liberalizace mezinárodního obchodu vedla k tomu, že se to všechno koncentrovalo jen v některých regionech v rukou některých producentů, kteří jsou nejkonkurenceschopnější. Je třeba eh, tomuto zamezit, protože eh, tímto se v podstatě jen podporují ti největší hráči na úkor malých producentů, kteří přitom mohou být eh, pro komunitu velice užiteční a kteří produkují spoustu pozitivních věcí, eh, které bohužel nejsou dostatečně braty v úvahu. VTO by mělo teď umožnit, aby všechny země si vytvářely své vlastní politiky a nástroje regulace trhu, které by byly flexibilní, což často není věc, kterou máme v těch eh, dohodách VTO zajistit, že tyto země budou soběstačné, že se budou schopny sami uživit. To znamená, že posílí své zemědělství, zamezí dumpingu, ale také zlepší svou kulturu, co se týká vývozu. Děkuji. Mulțumim și noi, domnul profesor Clark, pentru două minute. Děkuji a teď pan Clark. Yes, I'm sorry. Ano, omlouvám se, nezachytil jsem jména všech, kdo vystoupili. Zmiňovali jste ombudsmana, zmiňovali jste kodex chování. Nakolik tomu správně rozumím, tak v současné chvíli na evropské úrovni ekonomické fórum v této věci zvažuje, zda máme nebo nemáme zavést kodex chování. Já myslím, že rozhodnutí zatím nepadlo, takže tomu možná nedojde. Pracuje se však na tom. A jak už jsem říkal ve svém vystoupení, na národní úrovni v Británii a v Irsku jsou plány na ombudsmana. Někdo mluvil o tom, jestli by měl být ten kodex dobrovolný, což je samozřejmě důležitá věc. O tom, jestli bychom měli mít nějaká právní opatření na podporu kodexu. Cesta, kterou si zvolili ve Spojeném království a v Irsku, není cesta právních opatření. Chystají se třídit úřad ombudsmana. Nicméně ombudsman byl měl pravomoc sám řešit spory. A v této souvislosti je to věc, která je mnohem pružnější. Není to právní záležitost, nemusíte jít k soudu. Ombudsman by si opatřil důkazy od obou stran, aspoň to předpokládám, a měl by pravomoc rozhodnout, kdo má v té konkrétní situaci pravdu. Má to tedy určitou výhodu flexibilního přístupu. Ve vystoupeních i v otázkách jste se dotkli uplatňování práva hospodářské soutěže. Já myslím, že samozřejmě v současné chvíli je problém ten, jak většina lidí ví, že článek 82 v tomto sektoru neplatí. Protože článek 82 v současné podobě, nebo jak je to podle posledního číslování, prostě samoobsluhy nemají obrovské tržní podíly na úrovni EU. Nemluvíme třeba o Microsoftu, který by možná měl 80 na určitém trhu. Tak to vůbec není, pokud je o potraviny. Takže se omezuje prostor, ve kterém platí právo hospodářské soutěže. A v současné době se to nevztahuje na združování v potravinářském sektoru. Někdo říkal, že bychom měli mít nějaký limit, pokud je o skupiny samoobsluh, ale musíte se ptát, co třeba Microsoft. Když omezíte velikost skupin samoobsluh, můžete mít 10% nebo trhu v Evropské unii. A co pak uděláte s Microsoftem, který má 80% podíl? Takže já myslím, že je tady tento problém, pokud je uplatňování práva vlastně hospodářské soutěže. Nebudu se vyjadřovat. Ně- někdo zmínil soukromé značky. K tomu se vyjadřovat nebudu. Až na to, že bych řekl, že s tím se pojí dobré i špatné věci. Má to dvě stránky. Dobrá věc je ta, že si můžete koupit levnější produkt než produkt se silnější značkou. A poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je věc, o které mluvil, myslím, pan Tovatera. Je to prostor pro lepší regulaci trhu v zemědělství. Samozřejmě to je obtížná věc. Já myslím, že Evropská unie směřuje k menší regulaci přes společnou zemědělskou politiku. A jeden důvod, proč o tom mluvím, je ten, že v kontextu regulace, například na trhu s mlékem, Výhoda, když někdo stanoví cenu, je jednoduchá. Je to důrazný argument proto, abychom mohli mít pod kontrolou cenu. Samozřejmě musí se to plánovat předem. Pokud se vyrábí příliš mnoho léka, tak se v příštím roce cena sníží. Ale snadno se to uplatňuje. Nicméně na trzích, kde se také projevují rozdíly v příjmech, možná u mléka ne, ale na trzích, kde poptávka a nabídka znamená změnu, vede ke změně, potřebujete také tu stabilitu příjmů, takže v tomto kontextu by stanovit cenu nestačilo. Bylo by nutné zavést také nějaká opatření na stabilizaci příjmů v některých zemědělských sektorech. Já vám děkuji, pane profesore. A děkuji také za to, že jste mluvil tak stručně. A prosím, pan Dirie. Děkuji, pane předsedo, nemáme dost času, takže se omlouvám ostatním poslancům. Omezím se na tři věci. První, za které mluvil pan Tarabela, volatilita. Já myslím, že můžeme naprosto souhlasit s tím, co říkal pan Deskutr. Volatilita je špatná pro všechny zúčastněné, kromě spekulantů. A je možné a je třeba podniknout určité kroky. Druhá věc, o které chci mluvit, je ombudsman. To je opravdu zajímavá věc. Ombudsman v obchodě většinou obhajuje spotřebitele. A já si pořád říkám, proč bychom měli mít návrh ombudsmana mezi výrobci a maloobchodníky. Já si myslím, že se prokázala potřeba nějakého ombudsmana mezi zemědělci a velkými hráči. Pan Bové uvedl velice zajímavý příklad tržní síly která byla uplatněna ve neprospěch zemědělců. Profesor Lyons z Velké Británie, který má na starosti posouzení otázky dodávky, nabídky, nepodpořil princip ochránce práv nebo ombudsmana ve Spojeném království. A já bych řekl, že existence kodexu chování a ombudsmana závisí na platné legislativě a souhlasil bych s tím, co tady obhajovali určitý poslanci na tomto fóru, a totiž stávající legislativa je dostačující, ale musí se implementovat snad lépe než teď. A rád bych dodal, že pokud jde o toho britského ombudsmana, kodex chování zahrnuje práva stran vyžádat si závazné rozhodčí řízení. A to znamená, že je zbytečný ombudsman. A samozřejmě Ombudsman by dodavatelům umožnil uplatnit větší sílu vůči obchodním prodejcům, pokud je o dopad na cenu. Ale chci se ještě vyjádřit k dvěma otázkám paní Guinness, protože si myslím, že jsou opravdu důležité. Ona mluvila o tržní síle maloobchodních prodejců. Já vám uvedu dvě čísla. Opravdu velcí maloobchodní prodejci, kteří působí ve Francii, mají 30 obratu ve vztahu k 24 výrobcům. Nicméně představuje pouze 0,5 příjmů těchto výrobců. A ve Španělsku tři hlavní malobchodní prodejci, kteří mají 50 podíl na trhu, a tady bych zdůraznil, že výrobci nealkoholických nápojů, potom výrobce 70, ten, ten má 70, takže 50 je hodně, ale myslím, že 70 je víc. A nejdůležitější je podle mě otázka paní Guinness, která se týká soukromých značek a případného zákazu těchto značek. Soukromé značky tady nejsou náhodou, odpovídají na poptávku. Představují přidanou hodnotu, inovativní a levné produkty. A řekl bych také, že je dodávají místní malé a střední podniky a o to dnes žádáme. A takové společnosti jako Marks and Spencer – má z 99,9% vlastní výrobky, stejně mají spotřebitelé rádi. Když se podíváte na oficiální čísla, na ceny, které se platí zemědělcům za mléko, mohu s potěšením říct, že u Markse a Spencera, u té vlastní značky, je to sedmá nejvyšší cena, která je vyplácena zemědělcům. Takže bych řekl, že vlastní soukromá značka může vést ku prospěchu všech zúčastněných. Děkuji. Děkuji. A tím tedy končí první část eh, této diskuze. A teď eh, začneme s druhou částí. A nejdřív dostane slovo pan Franz Sinabel, Rakouský institut eh, vědeckého výzkumu a řekne nám svůj názor, co se týká možnosti zajistit udržitelnější potravinový řetězec v Evropě. Prosím. Uh, Mr. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji, děkuji za pozvání. Téma dnešního slyšení je spravedlivější příjmy, příjmy pro zemědělce. A mé vystoupení se týká toho, jak zajistit, že evropský dodavatelský řetězec z oblasti potravin bude udržitelnější pro zemědělce, spotřebitele a životní prostředí. Když se podíváte na ta témata, vidíte, že u každého z nich nebo na každé z nich bychom mohli klidně věnovat 10 minut. Já se zaměřím na spravedlivější příjmy, protože si myslím, že spravedlivé příjmy jsou něco jiného než spravedlivé ceny. Ale spravedlivé ceny jsou také důležitá věc. Především bych vám rád uvedl jakousi definici udržitelného vývoje a zamyslel se také nad udržitelným vývojem v některých členských státech. A na závěr se zmíním o určitých politických volbách, které by mohly usnadnit udržitelný vývoj v zemědělství, v dodavatelském řetězci pro spotřebitele a pro životní prostředí. Zemědělci, zemědělství vyrábí potraviny a vlákna. To jsou nejdůležitější výstupy, ale jsou také nekomoditní výstupy. Ty jsou také důležité a patří k ním služby. Všichni víme, že služby v zemědělství představují 10 až 15 v některých členských státech EU. A máme tady také vícefunkční výstupy a zemědělství se mění. Stále stoupá produktivita práce a také jsme viděli, že je nižší růst produktivity v řadě členských států. A to je celosvětový jev. A nyní něco k pracovní definici udržitelného rozvoje ve venkovském a regionálním kontextu. Já jsem použil koncepci maďarského ekonoma, který zpracoval jakousi pyramidu. A na základě této pyramidy mluvíme o několika prvcích, které jsou základem toho, co je podle nás cílem ve společnosti. Jedním z nich je životní prostředí. Nemusím snad říkat, že potřebujeme dobré životní prostředí. A to musí být základem zemědělství. Abychom zabránili poškození životního prostředí, potřebujeme sociální instituce, které napomáhají vysoké produktivitě práce na základě fungujícího životního prostředí. Na okamžik se zastavím u produktivity. Produktivita práce je především funkcí vzdělání. Čím lépe zemědělce vyškolíme, čím větší mají dovednosti a schopnosti, tím je větší šance, že za své výrobky dostanou spravedlivou cenu. A hlavním cílem je kvalita života a vysoká životní úroveň. Nejsou to nejnižší ceny, ale vysoká životní úroveň, protože víme, že s nejnižšími cenami se často pojí také nejnižší kvalita. Podíváme se teď na heterogenní povahu zemědělství v Evropské unii. Vidíme, že v řadě členských států EU zemědělci pracují v regionech, kde je větší hustota obyvatelstva než v jiných regionech. V takových zemích, jako je Lucembursko nebo Nizozemsko a tak dále, tam nejsou zemědělci sami, sousední zemědělec je 20 kilometrů daleko, na rozdíl třeba od severských zemí. Ale mají také úzký vztah ke spotřebiteli. A to je příležitost. Je to příležitost pro zemědělce, jak vylepšit své příjmy. Tady na tomto grafu vidíme přibližně 500 teček. Každá tečka představuje určitý region v Evropské unii. Jsou to regiony nad tři. A vidíme, že jsou tam modré tečky vpravo nahoře a to znamená, že to jsou regiony, kde sektor služeb a zemědělský sektor byl svědkem vysokého růstu posledních deseti letech. Když se podíváte do levé části, vidíte tam regiony Evropy, kde sektor služeb rostl, ale zemědělský sektor naopak poklesl. A když se zamyslíme nad spravedlivými příjmy, vidíme, že máme regiony, ve kterých je možné, aby zemědělci rostli, aby měli zisky, především když roste ekonomika jako taková. Jaké to má důsledky? Já myslím, že zásadní je vnitrostátní politika hospodářské soutěže. Víme, že politiky hospodářské soutěže se v členských státech EU liší. Základním cílem je to, aby to prospělo spotřebiteli. Ceny by měly být nízké a neměly by být příliš nízké, aby to nestálo v cestě kvalitě a inovacím. Já myslím, já jsem ze střední Evropy, myslím, že se můžeme hodně poučit z politik hospodářské soutěže ve Spojeném království a v Irsku. Ale můžeme se podívat ještě trošku dál do Spojených států a tam vidíme, že politika hospodářské soutěže je záležitostí spotřebitele s tím, že spotřebitelé mají možnost obrátit se na soud. A spotřebitelé proto přinutili výrobce a malobchodní prodejce vyhnout se nekalému chování. A já myslím, že můžeme posílit spotřebitele v politice hospodářské soutěže, kterou v Evropské unii orgány především spravují. Samozřejmě výrobci potřebují rovné podmínky. Důležitý je mezinárodní obchod, protože zemědělci, výrobci potřebují přístup ke globálním zdrojům. A výrobci, kteří mají vysoké náklady, také potřebují přístup ke spotřebitelům, kteří mají vysoké příjmy. Takže podpora mezinárodního obchodu je jedním z nástrojů, kterými je možné posílit zemědělce, aby získali vyšší příjmy. Inovace a růst produktivity. To je další politická možnost. Viděli jsme, že v minulosti se zemědělské politiky zaměřovaly na investice do hospodářství a pozorovali jsme relativní pokles zemědělského výzkumu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. A víme, že v průběhu celých desetiletí spotřebitelé měli prospěch z nižších cen, a to ne proto, že maloobchodní prodejci byli tak konkurenceschopní, ale proto, že se hodně investovalo do veřejného výzkumu, hodně se investovalo do zemědělství, aby byly farmy produktivnější a aby se zvýšil výstup zemědělských komodit. A vidíme, že tyto investice se teď vracejí. A jedním důsledkem bude to, že je možné, že se v budoucnu zvýší ceny. Já myslím, že potřebujeme technologii, aby to všechno bylo udržitelné. Protože víme, že nové technologie jsou předpokladem pro menší dopad na životní prostředí. a zmiňuje jenom farmy s minimální orbou. A já myslím, že v některých členských státech potřebujeme nějaké programy na řešení sporů, abychom napomohli technickým změnám. Především z hlediska GMO plodin a podobně. A skončím tímto grafem, kde vidíme vztah mezi cenami fosilních paliv vlevo a pšenice v Evropské unie vidíme, že tady jednoznačný přímý vztah. Čím vyšší jsou ceny energie, tím vyšší jsou ceny pšenice. Už to tady dnes zaznělo. A je to v rukou těch, kteří rozhodují o veřejných prostředcích, které se dávají do zemědělského výzkumu. A od toho závisí, jestli je tato čára jestli tato čára jde víc nahoru nebo méně nahoru. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď pan Francesco Conto, profesor ekonomiky a rozvoje venkova na univerzitě ve Fuji. O tom, jak podpořit kvalitu v potravinovém řetězci pro zemědělce i spotřebitele v kontextu zvýšené konkurence. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Potom, potom, co jsem řekl, že velmi souhlasím s tím, co se říká ve zprávě pana Bove, bych chtěl do této debaty vnést takový trošku odlišný metrologický přístup – to znamená eh, zavést do ní také externí aktéry, kteří se nachází mimo ten řetězec. A já vám to hned vysvětlím. Máme takové klasické složení potravinového řetězce. Je tam zemědělství, potravinářský průmysl, velký obchod, malý obchod, eh, klasická distribuce a potom spotřebitele, soukromníky, nebo eh, restaurační sektor. Ovšem oni mají ekonomické vztahy s externími subjekty. A já vám hned řeknu, kteří nás jakožto studijní skupinu v Itálii obzvláště zajímají. Podniky komunikace a reklamní firmy logistické a přepravní firmy, dodavatelé energie, o kterých se tady už také mluvilo, dodavatelé balení, dodavatelé technických prostředků do zemědělství, dodavatelé různých přídavků, technologií a služeb pro zemědělství. A když se podíváme, jak jsme to učinili v nedávných mikroekonomických studiích v Itálii. Když se na toto podíváme, tak zjistíme, že vnitřní náklady pro potravinářský průmysl nebo potravinový řetězec jsou velmi nízké. Mluví se tak o 3%. A když ty 3% rozdělíte mezi zemědělství. Představte si, že to generuje 3 euro. Tak potom zemědělství dostane 75 centů, potravinářský průmysl 1,10 euro obchody 40, distribuce 30 centů, tradiční obchody 10 centů a restaurace 40 centů. A dalších 97% to jsou všechno vnitřní náklady tohoto řetězce. 38 je náklad na, náklad na pracovní sílu, 11 na kapitál, který je generován hlavně odpisem investičních aktiv, 5 to je financování, obzvláště eh, platby bankám. A máme tady 27 euro ze 100. A na ty se chci soustředit. A z nich je o to 8,5 euro na balení, 5,70 doprava a logistika, 5 euro na reklamu, 3 eura 70 centů na energii, euro 20 na techniku a 2 eura 90 na různé další služby. A potom, abychom se dostali ke stovce, máme 12 euro na daně a 4 euro to je dovoz zemědělských produktů ze třetích zemí mimo Evropskou unii. Takže, pane Bova, já bych se vás chtěla zeptat na jednu věc. pokud nám jde o to, aby zemědělci měli vyšší příjmy, vyšší zisky, je skutečně účinné, když se budeme snažit eh, vzít eh, peníze nebo převést tyto peníze z dalších částí potravinového řetězce, zpracovatelského průmyslu, obchodu a tak dále, protože se mluví opravdu jen o třech eurech z každých sta, které na toto jdou. Já opakuju, jak jsem říkala na začátku, že naprosto souhlasím s vámi o tom, co jste říkal, když se mluví jen o tom potravinovém řetězci jako takovém. A souhlasím s tím, jak to pojímáte ve vaší zprávě. Ale zdá se mi, jak si užitečnější, ještě se k tomu vrátím na konci, ale zdá se mi užitečnější pokud chceme opravdu zajistit, že zemědělci budou mít vyšší příjmy, možná by bylo lepší, kdybyste se soustředili v té zprávě, nebo kdybyste zajistili, že se váš výbor nebo parlament tímto bude zabývat, že by se jednalo o dalších, úplně jiných věcech, o kterých bych chtěl mluvit. Snížit náklady na pracovní sílu obzvláště pro zemědělské podniky, ale také pro další aktéry, vnitřní aktéry potravinového, potravinového řetězce, snížit externí náklady tohoto sektoru, což je podle mě naprosto zásadní otázka. Externí náklady, to znamená doprava, logistika, balení, energie a technika. O tom mluvili i ostatní kolegové a skrze aktivity Evropské komise přimět státy, aby snížily daně a náklady na pojištění. Snížit eh, byrokratické administrativní náklady, které zemědělce velmi tíží, a pokusit se omezit dovoz eh, ze zemí mimo Evropskou unii ve prospěch aktivace takových těch zelených koridorů, hlavně pro středomořskou produkci. A já vám ke každému bodu řeknu nějaký návrh, jak snížit náklady na pracovní sílu. Například eh, různé úlevy pro horské oblasti nebo znevýhodněné oblasti. Snížit eh, náklady na přijímání nových pracovníků. To znamená, jak si pomoci těm eh, zemědělcům, kteří nabírají zaměstnance a vlastně generují pracovní místa. Potom, jak eh, snížit eh, externí náklady? Evropská komise a parlament si myslím, by měli vyzvat státy a činit na ně nátlak, aby tyto uzavíraly umluvy s výhodnými tarify pro to, co se týká těchto zemědělských produktů, nějaká politika veřejných intervencí, zlepšení infrastruktur, které um, používá potravinářský sektor a zajistit, že bude povinné, aby členské státy část investic dávali do těchto infrastruktur v rámci operativního programu ze strukturálních fondů, protože vy víte dobře, že když byly zavedeny strukturální fondy, tak naše státy od té doby teď je jeden zvláštní program pro rozvoj venkova věnují tomuto, nicméně potravinový řetězec nemůže do tohoto nějak zasahovat. A ty fondy jsou často zasílány do úplně jiných eh, oblastí a nejdou vůbec eh, do sektoru potravinářského. Měli bychom více zliberalizovat eh, energetický sektor, hlavně co se týká větrné a slunečné energie Eh, protože to by mohl být takový alternativní způsob, jak získávat příjmy pro zemědělce a také snižovat své náklady na energii. A jak si vůbec zliberalizovat celou tu legislativu, která se týká těchto obnovitelných zdrojů energie. Měli bychom také zliberalizovat eh, trh eh, s technickými prostředky a podpořit eh, ty kolektivní nákupní skupiny. My víme, eh, že eh, tohle je pro tento sektor opravdu velmi nákladná záležitost. Členské státy by také mohly snížit daně, například snižováním DPH k potravinářským produktům, což by pomohlo na jedné straně spotřebitelům, a navíc by to zvýšilo spotřebu což by zvýšilo také příjmy zemědělců. Snížit eh, daně, přímé daně v konkrétních oblastech. A my bychom navrhovali specifické oblasti, jako různé kvalitní zemědělské produkty, případně jiné části potravinového řetězce, které by mohly procházet zrovna nějakým problematickým obdobím. Jak snížit náklady na byrokracii? No samozřejmě zjednodušení legislativy na národní, evropské i regionální úrovni. V tom může hodně pomoci informatika, nové technologie. Jak omezit dovoz potravin ze třetích zemí? Snížit kvóty na suroviny a na zpracované suroviny, které se dováží do Evropské unie. Zajistit skutečnou regulaci zemědělských surovin a jejich cen, zajistit lepší respektování hygienických a sanitárních norem ve třetích zemích, které vyváží do Evropské unie. A teď přejdeme k politikám. Podle nás by Evropská unie měla, aby vylepšila příjmy zemědělců, zajistit efektivnější fungování potravinového řetězce a účinnější, účinnějším způsobem regulovat osvědčení o kvalitě. Já jsem se zastavil u tohoto metodologického přístupu, protože podle nás je tam hodně hodnoty, která by mohla ještě být převedena právě do té části příjmu zemědělců. Já se tady teď podívám na vnitřní část toho řetězce. My máme doporučení, která se týkají čtyř oblastí. Jednak eh, intervence, které by měly podpořit eh, dohody v rámci řetězce, finalizace fondů pro výzkum a technologickou inovaci podle skutečných zájmů zemědělců. Potom odlišným způsobem regulovat eh, ty politiky zásahů, které má Evropská unie pro dlouhý řetězec a odlišit je od těch, které máme pro krátký řetězec. Zaktualizovat také ten systém eh, osvědčování kvality. Takže první bod, jak podporovat eh, dohody v rámci potravinového řetězce. Vy víte, že tento řetězec není moc běžným subjektem, obzvláště v některých zemích Evropské unie, například eh, v zemích posledního rozšíření a ve středomorských zemích. Takže je třeba toto podporovat. A já bych chtěla k tomu uvést několik návrhů. Podporovat a poskytovat záruky ze strany komunitárních institucí i národních institucí a chránit zemědělce před možným oportunistickým chováním ostatních částí, ostatních členů potravinového řetězce, protože kolegové tady mluvili o dominantních pozicích. Je to tak a já naprosto souhlasím s tím, co tu bylo řečeno vámi, ale myslím, že by se s tím dalo něco ještě udělat. Podporovat organizace produktů a nejen organizace producentů. Zvýšit nebo rozšířit možnost eh, účastnit se takovýchto organizací produktů a to i pro nezemědělské subjekty. Překonat tu otázku minimálních standardů, které máme v komunitární legislativě, respektive eh, zrevidovat eh, také ty PSR a ty integrované programy. Potom, co se týká výzkumu. zreformovat ten systém, abychom umožnili lepší využívání fondů, které máme v národních programech pro výzkum a které mají pomáhat zemědělským hospodářstvím, protože v současné době to všechno podléhá zájmům univerzit a výzkumných center. A zajistit tedy, aby výzkum skutečně vedl ke zlepšení kvality. Teď otázka dlouhého nebo krátkého řetězce tomu dlouhému řetězci mluvilo hodně kolegů a já bych chtěl tady zdůraznit jeden konkrétní aspekt krátkého řetězce a dal bych vám tady dva návrhy. Tyto řetězce v chráněných oblastech, mluvíme o malých zemědělcích, to by byly takové ty rozmanité řetězce v oblastech, kde jsou hlavně zaměřeni na kvalitu a kde se soustředíme na chráněné oblasti. A potom takové ty řetězce blízkosti, to znamená malí producenti, kteří své produkty e, dostávají na místní trhy a soustředit se přitom také třeba na cestovní ruch v dané oblasti. A potom co se týká kvality, tak dát dohromady takový seznam excelentních produktů na komunitární úrovni, které by měly být chráněny nějakým označením a které by byly uznány VTO. A potom nutnost ehm, dát původ eh, surovin na tuto značku. Potom eh, také nějaká instituce, která by zajistila, že takovéto produkty budou chráněny před padělky, včetně v zahraničí. A na národních i mezinárodních trzích potom tyto produkty podporovat. Také cenová podpora pro zemědělská zařízení a snižování nákladů pro zemědělce, které teď jdou na certifikaci. Děkuji. Mulțumesc, domnule profesor. Următoarea... Já vám velmi děkuji, pane profesore. A příští prezentace pan Pedro Pimentel, generální tajemník Portugalské národní asociace mléčného průmyslu. A pan Pimentel bude mluvit o tom, co by bylo možné udělat, aby mléční producenti dostávali eh, dobré ceny za své produkty v potravinovém řetězci a bude také mluvit o spravedlivých smlouvách. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkovala za pozvání na váš seminář. Eh, rád bych chtěl říct pár informací k mlékárenskému průmyslu v Portugalsku, ale bylo mi řečeno, že chcete, abych byl co nejstručnější, to znamená, že zmíním jen několik zásadních věcí. Já nechci eh, tady žádným způsobem zastupovat eh, instituci, pro kterou pracuju, ani mlékárenský průmysl, ale pár věcí. Mlékárenský průmysl se vyvíjel v různých členských státech různým způsobem. Eh, já bych ale rád odpověděl eh, na tu otázku, která mi byla položena. To znamená, jak zjistit, aby výrobci mléka mlečných výrobků obdrželi v potravinovém dodavatelském řetězci přiměřené ceny a jak lze uzavírat řádné smlouvy. Takže jak chápeme spravedlivé příjmy? Eh, my samozřejmě chceme spravedlivé, ale také čím více, tím lépe stabilní ceny. Samozřejmě, že ceny jsou nestále, existuje tedy ta volatilita, o které jsme hovořili. To je všechno hra mezi poptávkou a nabídkou na trhu. Nicméně, eh, trhy mají eh, růz, jiný charakter než finanční trhy. To znamená, jak můžeme jak může dojít k deregulaci na těchto trzích. Ta je také spojená se spekulací. Mm, na těchto trzích existuje také spousta rizik. Nestálost cen má negativní dopad na výrobce, ale také na celý průmysl. Liberalizace vede k nestálosti vyráběného množství produktů, což je věc, která má také negativní dopad na všechny pravidla, podle níž tento trh funguje. V některých členských státech vidíme, že se produkt produkuje velké množství mléčných výrobků a existuje tam taky dosti stabilní spotřeba. V mlékárenském průmyslu vidíme určitý eh, konstantní vývoj. Existují různé kooperativy, různé asociace a u nich se zřizují různé kvóty. A to na základě následující filozofie, to znamená co nejvíce výhod pro všechny zúčastněné partnery. My jsme si potvrdili, nebo věděli jsme, že existuje taková svobodná iniciativa v sektoru která se snaží o co nejřádnější smlouvy, to znamená eh, nastavit ten systém co nejlépe. Dnešní diskuze se zaměřuje na vývoj a centralizaci trhu, to znamená nástroj proti přílišné nestálosti cen. A chceme také jiné smlouvy postavené na jiné filozofii. Hovoříme a hovořili jsme o nestálosti cen. My velmi často mm, si vzpomeneme na příliš vysoké ceny, nadměrnou výrobu, eh, přebytky na trhu a vidíme, že máme tedy tady také nižší náklady na výrobu. Nestálost cen má také co dočinění s růstem cen. Eh, Všichni víte, co se stalo v roce 2007. To znamená, že tady máme určité cyklické a anticyklické vývoje. My nicméně se potýkáme se situací, ve které existuje rozdíl mezi vývojem těchto cyklů. Co se týče eh, nabídky, tak průmysl nemá žádné nástroje, aby na to mohla reagovat. A přitom je tady potřeba opravdu velmi eh, rychlé reakce eh, existuje spousta mlékárenských podniků, které pokud eh, nezmění své dimenze, tak by mohli trošičku navýšit svou produkci. To znamená, že tady by došlo zase k nadměrnějšímu nebo k, vyšším, k výrobu vyššího množství. Nicméně logická eh, situace by spíš byla, kdybychom se nižovali, eh, ty, ty snižovali produkci a tím také našli určitě určitý způsob, jak stabilizovat současné rezervy. Mlékárenská produkce eh, se rozděluje mezi různé producenty. Oni nemají nástroje, jakým způsobem by mohli ovlivňovat ceny. To znamená, že si musíme zamyslet nad tím, zdali tady existuje nějaká kompatibilita mezi množstvím a cenou. To znamená, chybí správní a technické nástroje, které by mohly mít nějaký dopad na vytváření cen. Potřebujeme nějakou politickou odpověď, protože finanční prostředky, které jsou k dispozici, mají eh, velmi negativní a přímý dopad v systému takzvaných postkvót si myslím, a mohu to říci otevřeně, potřebujeme svobodné vyjádření nebo možnost svobodného vyjádření všech partnerů, co se týče té stávající legislativy a když všichni smluvní partneři e, konají a činí transparentně, tak já si myslím, že ta situace eh, by vypadaly jinak, pokud bychom měli řádné smlouvy, které by vlastně v podstatě představovaly nástroj, díky němuž by se mohla ta nestálost cen snížit. A jak, eh, co můžeme udělat, když neznáme trh? Možná, že jeden aspekt týkající se kvót je v podstatě eh, velmi úzce propojen s těmi eh, informačními toky. To znamená, že potřebujeme více informací, více referenčních míst. A jakým způsobem se potýkat s těmito problémy? Uh, Eh, potřebujeme mm, zavést povinnost eh, pro řádné smlouvy, potřebujeme poté nějaké veřejné středisko, které bude eh, koordinovat nebo minimálně sledovat situaci, hodnotit ji, tak, abychom věděli, jaký vztah existuje mezi producentem X a kup prodejčím nebo eh, nákupčím Y. Myslím si, že bychom měli dojít k nějakému konsenzu, k nějaké celoevropské regulaci, tak, aby byla platná opravdu na celém území EU. Když hovoříme o nařízení nebo nových právních normách, tak je velmi důležité, abychom věděli, jakým způsobem spravovat to již existující množství na trhu. Je třeba uvědomit se nebo zamyslet se nad tím, jak tedy kontrolovat a jak se chovat k tomu již současně existujícímu množství, jak ho rozdělit z pohledu teritoriálního, zeměpisného. Samozřejmě, že toto téma je velmi komplexní. E, všichni víme, že mléko se vyrábí opravdu každodenně. A mm, je pravda, že e, se vždy pracuje lépe, když víme přesně, jaké množství bude vyrobeno. Potřebujeme eh, časové harmonogramy a lepší plánování, ale to není vždy jednoduché. Výroba mléka podléhá eh, různým pravidlům a aspektům, jako je eh, klima, jako je zdraví zvířat a tak eh, dále. To znamená, že ve chvíli, kdy podnik nemůže dodat již předem nasmlouvané množství, tak se musí potýkat se sankcemi, s problémy nebo se to musí nějakým určitým způsobem jinak smluvně eh, domluvit. To znamená, že je třeba stanovit cenu dodávky na trošičku delší eh, období. Můžeme najít nějakou správnou cenu pro mléko, mezi, eh, která bude aplikována na všechny mléčné výrobky. Eh, já si myslím, že v každém případě se nějakým způsobem eh, na této otázce musíme postavit. Jak se ta cena bude stanovovat? Bude se stanovovat opravdu od samého začátku do samého konce? Jakým způsobem? Jsou to síly trhu, které v konečném důsledku stanovují cenu, za kterou ty výrobky budou prodávány. Struktura výrobku musí vždy zohledňovat náklady na výrobu, ale také jiné koncepty. To znamená, že tržní aspekty nejsou vše. Je třeba si uvědomit, že existuje cena, cena pro dodavatele, cena pro spotřebitele a tak dále ty ceny by měly být co nejpodobnější a měly by co nejvíce odpovídat jiným diferenciovaným cenám. Samozřejmě, pokud budeme mít uh, Eh, dostatečné informace. Teď nehovořím všechny informace, ale jde o to, abychom měli dostatečné informace o produktech, tak, abychom mohli stanovit spravedlivou eh, cenu pro mléko, protože je to otázka spravedlnosti. A když se nad tím zamýšlíme s ohledem také na zemědělce a máme pocit, že jde o naprosto izolovaný svět, tak to vypadá, jako kdybychom eh, se dívali na strom, aniž bychom si uvědomili, že je součástí velkého lesa bude to velmi těžké stanovit eh, spravedlivou cenu pro zemědělce v případě, že trh nebude ochoten zaplatit spravedlivou cenu za ten konečný produkt. A to je něco, čemu se musíme postavit. Ty reality spotřebitele a výrobce jsou jiné v každém případě si myslím, že pokud budeme mít dostatečné informace, tak budeme moci také dosáhnout nějaké spravedlivější ceny. Dobře, děkuji. A teď pan Stanislav Kovalčík a potom uh, to bude závěr odborníků. Takže dávám slovo poslednímu řečníkovi, eh, panu Kovalčíkovi, Varšavská ekonomická škola. Prosím. No, eh, pane předsedající, šanovní Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost seznámit vás, seznámit tento výbor Evropského parlamentu s mými názory. Otázka, kterou mi výbor položil, se týká konkrétních kritérií, která tento sektor vnucuje zemědělcům ve vztahu k potravinovým výrobkům. Mám omezený čas. A proto se omezím na tři prvotní připomínky a potom na závěry. Moje první poznámka je následující. Když řeknete, že určitý článek v řetězci může uplatňovat určité požadavky na jiné prvky, na jiné články. Je to koncepce agrobiznesu. Dnes tomu říkáme potravinový řetězec, nemáme na to dost času a není to také správné fórum, abychom hovořili o tom, jaký je rozdíl mezi agrobiznesem a potravinovým řetězcem. V každém případě bych rád ukázal, že pokud jsou v potravinovém řetězci určité články, jsou některé dominantní. A tím se vymezují podmínky pro fungování celého řetězce. Bylo to tak ve 40. a 50. letech v dodavatelském řetězci, v době, kdy docházelo ke zprůmyslnění zemědělství. V 60. a 80. letech zpracovatelský průmysl, možná protože malobchodní distribuce ještě nebyla úplně rozvinutá, měl největší vliv. A potom distributní sektor, maloobchod, od 90. let do současné doby. A tady mám určitou výhradu. Samozřejmě ty časové údaje nejsou úplně přesné. Můžeme to ještě upřesnit, pokud je o konkrétní regiony nebo země. Ale chtěl bych spíš zdůraznit, že v průběhu času zemědělci nikdy nebyli dominantním článkem v tomto řetězci. A tím se také vymezují možnosti, které mají zemědělci a to vede k dnešní diskuzi o příjmech zemědělců. A proto také nemluvíme o příjmech zpracovatelského průmyslu nebo málo obchodníků. To je první věc. Za druhé, proč je potravinářský průmysl schopen klást určité požadavky na zemědělce, pokud je o kvalitu potravin. Ty požadavky mohou být důsledkem tří příčin. Je tady samozřejmě řada dalších, ale já budu mluvit o třech. Pokud je o očekávání zákazníků, to je dosti složité. Já myslím, že si všichni uvědomujeme, že vytváření hodnoty pro zákazníka, to je věc, která se často učí na vysokých školách, je koncepce. která nenaplňuje zájmy spotřebitele, nebo řeknu to jinak. Spotřebitel má určité požadavky, určitá očekávání, ale nevytváří nic pro to, aby byly naplněny. To by byl ideální spotřebitel. Nicméně spotřebitel stejně zůstává důležitým. Druhá věc je marketingová strategie jednotlivých podniků. A to je také důvod, proč průmysl a maloobchod může mít určité požadavky na zemědělství, pokud jde o kvalitu potravinových výrobků, těch, které se mají dál zpracovávat. A poslední věc, nové produkty. Nové produkty, které se uvádějí na trh. A má na mysli skutečně nové produkty. A ne například úpravy produktů, což je věc, se kterou se setkáváme nejčastěji. Co se dá udělat, nebo co bychom měli udělat? To je moje třetí poznámka. Já myslím, že hlavním cílem by mělo být posílit vyjednávací sílu, vyjednávací pozici zemědělských hospodářství a zemědělců na trhu, v potravinovém řetězci. Jak to můžeme udělat? Já mohu navrhnout sedm závěrů, sedm možností. A některé z těchto věcí jsou také v návrhu zprávy pana Bového už se objevily tam. Já myslím, že první a nejsložitější věc, o které se moc nemluvilo, je pohyb spotřebitelů. Protože když se vás teď zeptám, vás, kdo jste ekonomiční odborníci, kolik z vás tady je, já myslím, že klidně přes deset. Když se vás zeptám, kdo z vás je právník, určitě se také nějakých deset rukou zvedne, to tež platí pro zemědělce, pro učitele, lékaře a podobně. A když se zeptám, kdo je spotřebitel, zvednete ruku všichni. Nicméně pohyb mezi spotřebiteli není příliš velký. A spotřebitelé většinou nejsou schopní uplatnit svá práva na trhu. V Polsku jsme uvažovali o tom, proč spotřebitelé nejsou připraveni bojovat za svá práva. To se dá vysvětlit několika důvody, ale to základní vysvětlení bylo takové, že nízká cena za jednotku při nákupu, například cena za kilogram určitého výrobku, pokud je kvalita výrobku nízká a nejsme spokojení, většinou si nestěžujeme. Většinou se s tím nezdržujeme, protože ta ztráta není tak velká. tato slabina, pokud je o přístup spotřebitelů, je negativní ze dvou pohledů. Za prvé, zemědělci mají nižší příjmy a na druhé straně my, co by spotřebitelé, dostáváme málo kvalitní potraviny. Druhá věc, propagace přímých vztahů mezi zemědělci a spotřebiteli. O tom už bylo hodně řečeno. Jde o to, abychom se zbavili prostředníka, dodatečného článku v řetězci. A ten na sebe bere hodnotu, přidanou hodnotu, která vyplyne ze zemědělství. O tom už jsme mluvili. Třetí věc, podpora organizatorů, organizací producentů. Já vám nemohu říct, proč se zemědělcům nechce spolupracovat spolupracovat navzájem. Dokážu to pochopit v bývalých socialistických zemích. Tam byli lidé dlouho nuceni spolupracovat, ale teď, když máme možnost volby, nedokážu pochopit, proč navzdory malé vyjednávací síle nechtějí spolupracovat i v západních zemích. Čtvrtá věc. Propagace krátkých dodavatelských řetězců, o tom už mluvil jeden z odborníků. A tady bych dodal, že v sektoru hotelů a restaurací je možné využít také kratší dodavatelský řetězec. To jsou takzvané měkké kroky, měkká opatření, protože nevyžadují žádný zásah do stávající legislativy. Ale jsou tady i další opatření, kterým já říkám tvrdá, a která by vyžadovala určité změny, jak jsme viděli z naší dosavadní diskuze. Do jisté míry jsou přijatelná a do jisté míry ne. Týká se to sledování potravinového řetězce a nových tržních regulačních opatření, aby se omezilo působení určitých nevhodných zpracovatelů a dále je to podpora malých a středních podniků. Co bych řekl na závěr? Tyto věci můžeme zavést do praxe, ale vyžadují souhlas všech zúčastněných. A je to proto, protože vyžadují značné legislativní změny. A to by bylo v rozporu se zájmy velkých společností. Příkladem takové společnosti, která už to byla uváděna, společnosti, která hodně vydělala na krizi, měla to být největší, my všichni víme, kdo jsou největší hráči na trhu. Tato společnost je jedna z 50 největších společností ve světě, má rozpočet větší než celá řada států. Takže si dokážeme jen představit, jakou vyjednávací sílu má tato společnost. Nicméně, jak jsem říkal, Myslím si, že takováto tvrdá opatření možná jsou, jsou proveditelná a možná by stála za to. Mnohokrát děkuji. Grazie, profesor. Děkuji vám, pane profesore. Teď jsme tady ukončili prezentace odborníků a máme tedy už ne moc času, ale možná ještě chviličku na vaše příspěvky. Takže já dám slovo Jose Bovému, aby mohl uzavřít eh, tento náš workshop. Nejdřív pan Aken. A potom pan Dorf. Prosím. Thank you, Mr. Chair, and... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kdo tady dnes vystoupil a děkuji také panu Bovému za velice zajímavou a rozhodně komplexní všeobsáhlou zprávu. Moc toho říkat nebudu, protože většina věcí už tu zazněla a já se pokusím říkat věci, které už jsme slyšeli. Jedna z věcí, kterou jsme slyšeli dnes, byla ta, že potřebujeme využít stávající legislativu a nástroje, které už máme. Já si opravdu myslím, že to je dobrá věc, ale musíme se na některými z nich zamyslet. Například pokud je o směrnici o nekalých eh, komerčních postupech. Samozřejmě to řeší zavádějící reklamu, ale je to jenom o vztazích mezi podniky a spotřebiteli, ne o vztazích mezi podniky, takže v potravinovém řetězci s tím možná něco můžeme udělat, ale samozřejmě také se zabýváme uh, přehodnocením trhů s finančními nástroji a příslušnou směrnicí. To by se také dalo posílit z hlediska dohledu a celkové transparentnosti i u zemědělských komodit. A já si myslím, že to by rozhodně pomohlo zajistit, že budeme mít menší volatilitu cen. Rozhodně nastala situace, kdy jsme měli příliš velkou volatilitu cen. A já myslím, že kdyby deriváty spadaly pod tuto směrnici, protože tam je určitý dohled a určitá transparentnost na západě, ale nemáme to tady. Pokud se nám něco takového v této revizi podaří, jak jsem říkala, možná se tím omezí možnost volatility cen a pomůže to stabilizovat trhy. To jsou tady dvě věci, které bychom využít mohli. Mluvilo se o politice hospodářské soutěže. Já myslím, že to je příliš úzký pohled na věc. Ano, je to dobrá věc, ale jde hlavně o prospěch spotřebitele. To znamená, že se to netýká všech článků řetězce. Trhy samotné ty problém ne, nevyřeší sami, potřebujeme určitý zásah a samozřejmě hlavně jde o to, jak vymyslet, co je ten správný zásah. A poslední řečník mluvil o těch měkkých, tvrdých opatřeních. Samozřejmě ostatní o tom mluvili také dlouze, já se o tom zmiňovat nebudu. A možná poslední věc, nebo poslední dvě věci. Poslední řečník také mluvil o dominantním článku v řetězci. A bylo zajímavé vidět, že distribuční sektor od 80. let do dneška je právě tímto dominantním článkem řetězce a jedno z těch měkkých opatření byla propagace krátkého dodavatelského řetězce. Možná, že to stojí za to. Ale rozhodně mluvil o tom, že v průběhu času zemědělci nikdy nebyli dominantním článkem řetězci. A rozhodně pracovní dokumenty komise to jednoznačně ukazují. Když se podíváte na hodnotu, přidanou hodnotu od roku 1995 do roku 2005, vstuplo to ve všech ostatních sektorech, ale ne na úrovni primárních výrobců. A poslední věc. Po celou dobu v tomto výboru a v parlamentu slyšíme, že zemědělci musí být udržitelné a tržně orientované. To znamená, že zemědělci musí mít odpovídající zisky. A jak už řada lidí říkala, velké procento příjmů celé řady zemědělců pochází z jednotných zemědělských plateb a my se musíme zamyslet nad tím, co se s ním stane po roce 2013 a nad tím, jestli zavedeme nějaká měkká nebo tvrdá opatření, jak říká poslední řečník. Musíme to řešit teď, abychom potom, abych tak řekla, mohli řešit společnou zemědělskou politiku po roce 2013 přiměřeným a udržitelným způsobem. Děkuji. Grazie, onorevole Harkin. La palo- Děkuji paní Harkinové. Další řečník. Eh. Děkuji, pane předsedo nejde přece o to, abychom teďka identifikovali ty špatné aktéry, jde o to, abychom došli k tomu, že všichni všichni partneři eh, budou mít to stejné postavení a bude existovat určité, určité spravedlivé vazby mezi nimi. Eh, na Příklad eh, možností by bylo zavedení spravedlivých, spravedlivých cen, ale co to znamená spravedlivé ceny? Jakým způsobem eh, bychom to mohli udělat? Protože všichni víme, že také existují pravidla, pravidla trhu a volného obchodu. To znamená, že se nad tím musíme ještě dál zamýšlet. Dvě věci, které považuji za velmi důležité. Otázka těch plateb a platebních cílů. To je opravdu velký problém pro celé zemědělství a pro zemědělská družstva. Myslíte si, že by supermarkety a obchodní řetězce souhlasily s tím, že by byla stanovena maximální platební lhůta? E, tady by totiž potom už nebyly žádné problémy s konkurenceschopností, tady by prostě existovala jedna stanovená lhůta. To, co také považuji za velmi uh, důležité, je to, aby smlouvy nemohly být eh, a posteriori měněny. Eh, to znamená, to je něco, co se v dnešní době velmi často stává, to znamená, že ty smlouvy jsou změněny po podepsání. A ještě poslední bod, otázka regulace soukromá, eh, regulace Eh, těch, eh, těch nadbytků nebo přebytků, hlavně eh, ovoce a zeleniny. V posledních letech se stalo to, že samotné řetězce a supermarkety v podstatě stanovovaly sami, co se všechno, co, jak, jak se s těmito potravinami bude zacházet. To v podstatě vedlo k určité diskriminaci také, nebo diskreditaci úřadů a našich institucí. Protože tím jakoby v podstatě oni říkali, že jsou lepší než, kdy, než kdokoliv jiný. E, byl to postoj, který by se možná dal popsat tím, jako že spotřebitel přece tomu nerozumí, e, nemůže tedy e, rozhodovat sám za sebe a to si myslím, že je něco, co v každém případě narušuje vnitřní trh, protože existuje spousta zásadních eh, regulací a já si myslím, že tady by bylo třeba zajistit, aby existovala opravdu příslušná pravidla, příslušné zákony a normy tak, aby tady nedocházelo k těmto absurdním situacím, který, ke kterým docházelo v posledních letech. Grazie, Herbert. Děkuji, Herberte. A teď Morvej. Děkuji vám. Dnes se bavíme o spravedlivých příjmech. O spravedlivých příjmech pro výrobce a zemědělce. A tady jsme hovořili obecně o všech evropských zemědělcích, ale nehovořili jsme o zemědělcích v nových členských státech, v postkomunistických státech. A nehovořili jsme o zemědělcích, kteří pracují pro malé a střední podniky. Uh, protože to jsou zemědělci, kteří chtějí být konkurenceschopnější, ale jak je toho můžeme dosáhnout? Jak toho můžeme dosáhnout, když vedle nich existují obrovské zemědělské podniky, které byly zprivatizovány? To znamená, že to jsou ta bývalá JZD, ty bývalé zemědělské podniky. A e, to jsou podniky, které nevznikly a nerozšířily se na základě úspěchu nebo talentu. To je jsou v podstatě jenom podniky, e, které byly zprivatizovány a které dnes e, malým zemědělcům říkají, že mají se snažit být konkurenceschopnější. Co to vůbec má co dočinění s konkurenceschopností? Jak, a to je druhá otázka, Eh, jak tedy se chovat eh, k těm zemědělcům v, novým, v nových členských státech, kteří se eh, potýkají s daleko těžší situací, protože najednou se otevřeli volnému svobodnému trhu. Dříve například maďarští zemědělci dostávali 25 možných subvencí a pořád ještě na tom nejsme lépe jak tedy můžeme pomoci těmto malým a středním zemědělcům v Maďarsku a v nových eh, členských státech? Jak můžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost? do 18. května lze předložit pozměňovací návrhy a my můžeme předložit návrhy v tomto smyslu. To znamená návrhy, které by byly cíleny takovým způsobem, aby se zvýšila konkurenceschopnost malých a středních zemědělců v nových členských státech. A my to samozřejmě podepřeme také studií, která hodnotí situaci těchto zemědělců u nás. Já bych rád poděkoval našim odborníkům za velmi zajímavé příspěvky. Slyšeli jsme tady velice zajímavé informace, které nám budou velmi užitečné naší práci. Já bych eh, chtěl něco říci k tomu, o čem jsme tu dnes mluvili. Rovnost, spravedl, spravedlnost, spravedlivá zemědělská politika. Já si nemyslím, že Evropská unie není schopná vyřešit otázky, jako je například eh, nutnost schválit ustanovení, která zakáží velkým distributorům, aby za nízké ceny vykupovali produkci zemědělců a potom ji prodávali pod svou značkou za mnohem vyšší cenu. To jsou přece praktiky horší než spekulace. Já zastupuji Lotyšsko. Docela často lítám letadlem a například v letadle dostáváme cukr, který je zabalený pod značkou letecké společnosti, aniž bychom se dozvěděli, odkud ten cukr pochází. Já vůbec nevím, co je to za produkce. Já myslím, že takovéto praktiky například bychom mohli zakázat. Myslím, že je hodně otázek, které bychom mohli regulovat. A za druhé, myslím si, že nespravedlnost, která se dotýká zemědělců v Evropské unie, vychází z našich vlastních praktik. Chtěl bych navázat na to, co říká předchozí řečnice, naše maďarská kolegyně, ke které se mohu připojit. Jak můžeme mluvit o nějaké spravedlnosti, když dotace, které máme v Lotyšsku, jsou čtyřikrát nižší než ty, které dostávají zemědělci ve starých členských státech? Já jsem se v Lotyšsku setkal se zemědělci a oni jsou ve velmi znepokojivé situaci. My teď mluvíme o zemědělském období 2013 až 2020. Je to velmi důležitá otázka. A zároveň mluvíme o tom, že nebude možné navýšit financování pro zemědělství. A k tomu ještě říkáme, že chceme spravedlnost. A zemědělci se ptají, jak chcete změnit systém plateb, když se zemědělci starých členských států nechtějí vzdát vůbec žádných peněz. Já si myslím, že to jsou otázky, které jsou ještě pořád otevřené, ještě pořád jsme na ně nenašli odpověď. A myslím, že bychom toto mohli brát v úvahu také při práci na dokumentu pana Bového. Děkuji. Děkuji panu Rubiksovi a teď poslední slovo má pan Mikulesku, náš místo předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Jak to tak vypadá? Všechny ty myšlenky ve zprávě pana Dobého jsou nutné a také návrhy našich odborníků, ale myslím, že bychom neměli ztrácet ze zřetele, jaké je jádro toho problému. A hlavně bychom neměli ztrácet ze zřetele, jaké je základní řešení. Já pocházím z Rumunska, země, o které se poslední dobou hodně mluvilo. Ceny, které dostávají naši zemědělci za své produkty jsou dosti nízké. Někdo tady navrhoval, aby se supermarkety například eh, zavřeli ze zákona v neděli, ale to není dobré řešení. Samozřejmě, že spotřebitel hledá nejlepší cenu. A pokud zemědělec není konkurenceschopný, tak eh, nebude moci čelit konkurenci, ať už my tady přijmeme jakákoliv opatření. Takže ta základní opatření se váží na konkurenci, na hospodářskou soutěž. My musíme především mít na paměti modernizaci, podporu organizací producentů, rozvoj venkova a zároveň také rozvoj farem, které by měly se dostat eh, do obchodního cyklu. Myslím si, že to všechno je možné učinit v budoucí společné zemědělské politice a hlavně to bude záležet na rozpočtu pro tuto politiku. Děkuji, děkuji panu Nikolaskovi, děkuji vám všem, především děkuji odborníkům za jejich práci a za jejich návrhy. Dvě připomínky a pak dám slovo panu Bovému, aby mohl uzavřít eh, toto důležité jednání. Takže především pozměňovací návrhy do 18. května 12 hodin. Schválení potom proběhne na výboru 28.6 a potom to půjde na plenárku v září. A také bych chtěla všem připomenout, obzvláště Josému, kterému děkuji za výbornou práci, kterou odvedl, že eh, na podzim budeme mít tři důležité legislativní texty. Jednak eh, ten text ke kvalitě po zprávě Skota. Potom budeme mít eh, tu otázku ekonomického prostoru No a potom, jak říkal komisař na plenárce ve Štrasburku před dvěma týdny, balíček opatření pro řízení trhu, který bude prezentován, až skončí práce skupiny na vysoké úrovni pro mléko. Takže to jsou tři texty, kam by se mohly také zapracovat některé z těch návrhů, které jsem tu dnes slyšel. Takže bych chtěla, aby se všichni kolegové podívali na tyto důležité institucionální kroky, které budeme muset učinit na podzim, aby se z tohoto všeho inspirovali. Takže já vám všem děkuji a poslední slovo dám Josemu. Pane předsedo, já se pokusím to uzavřít ten několika slovy. Myslím, že všichni jsou už trochu unavení, protože ta diskuze byla velmi vášnivá, takže já se pokusím nemluvit příliš dlouho. Ze všeho nejdřív bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří přišli, všem odborníkům, kteří pochází ze světa ekonomiky, zemědělství, ale také distribuce z univerzit. A také děkuji zpravodaj OSN a samozřejmě i jako soku EHSV. Já vám samozřejmě děkuji za vaši práci za vaše příspěvky, které, myslím, umožnily poslancům pochopit, eh, jak je to složité, ale také skutečnost, že taková ta diskuze nesmí příliš zjednodušovat. Jsou tam otázky tedy regulační, otázky legislativní a že zatím vším ještě máme politickou vizi. To tady připomínal náš kolega Campula Santos. Je zjevné, že o těchto otázkách nemůžeme mluvit, aniž bychom si položili politický problém. A tím se dostáváme do roku 57 římské smlouvy a vytvoření SZP. Tři cíle, aby naši občané měli dost potravin, aby měli stabilní ceny aby zemědělci měli příjem stejný jako ostatní sociální kategorie. Ovšem, ten třetí cíl byl eh, v, ve společné zemědělské politice ponecháván stranou. A je jasné, že ten bude muset být uplatněn při vyvažování této politiky, protože pokud tak neučiníme, tak ta spirála Snižování počtu zemědělských hospodářství bude pokračovat a dokonce se zrychlí. A ta dezertifikace bude také pokračovat. A já jsem to říkal už, když jsem mluvil k úvodu. Je to přes 12 milionů pracovních míst na venkově. A to ve chvíli, kdy nám hrozí velká nezaměstnanost v celém sektoru. Myslím si, že nemůžeme k tomu v této chvíli obětovat tato pracovní výsta. To by bylo naprosto sebevražedné na evropské úrovni a to ze všech úhlů pohledu. Takže já si myslím, že to je naprosto zásadní. Ta otázka zaměstnání je naprosto zásadní. A já tady kladu dvě otázky. Zemědělec je buď odměňován podle své práce, anebo těmi podporami, což je vlastně věc, která jde z daní. Takže buď to bude z prodeje jeho produktů, anebo z podpory svých spoluobčanů skrze daně. A to je věc, kterou budeme řešit v rámci SZP. Ale dnes, a já myslím, že vy to vidíte ve všech vašich státech, není žádný mladý zemědělec, který by chtěl začít pracovat v zemědělství jen proto, aby dostával dotace se SZP. Ne. Zemědělec je někdo, kdo produkuje a kdo své produkty dává na trh. Měl by to být producent nezávislý a oni chtějí žít ze své práce a ne z dotací. A stejně tak vidíme v mnoha situacích, jak přímé platby, tak jak jsou distribuovány, jsou nerovné a vedou eh, k situacím, které jsou stále neudržitelnější a jsou vlastně antiekonomické. Takže tohle si musíme ujasnit. Chceme podpořit eh, politiku, eh, kde příjmy budou vycházet z produkce? Ano, v tom případě budeme mít aktivní ekonomiku a také zajistíme určitou rovnováhu mezi producenty. Bylo to tady řečeno několika lidmi, je třeba tu produkci zvládat, ovládat, jinak nemůžeme zajistit žádné ceny. Možná, že ty staré nástroje už jsou překonané. O tom můžeme diskutovat, když vidíte, že většina SOT byla už zrušena a že tyto organizace nám umožňovaly organizovat ty jednotlivé potravinové řetězce, což už teď nejde. A můžeme si položit tedy otázku z odpovědnosti členských států, které toto umožnily, aniž by měly jiné nástroje. Takže snažíme se to pojmout pragmaticky na základě nástrojů, které máme na základě práce komise a různých legislativních nástrojů. Je třeba být pragmatičtí a zároveň nestrácet ze zřetele naše politické cíle. A proto ta diskuze je horizontální. Já myslím, že dnes máme možnost s tím nějak pohnout. A chtěl bych dnes na závěr říci, že mě velmi potěšily vystoupení poslanců a doufám, že co se týká pozměňovacích návrhů, se dostaneme ještě dál, než kam eh, jdou mé návrhy. A to já si přeji k mému textu. Chci, abyste ten text ještě posílili. Ti, kdo žádali, aby ten text byl rozhodnější, já jsem dostal včera takový seznam komentářů k té zprávě, podali ho francouzské úřady a říkali, ta zpráva je dobrá, ale v některých oblastech byste mohli zajít ještě dál. Takže já bych chtěl eh, říci poslancům, ano, právě pozměňovacími návrhy můžeme tohle udělat a já si samozřejmě přeji, abyste tak učinili co nejsolidárnějším způsobem. Myslím, eh, že se můžeme vyhnout tomu, o čem jsme mluvili dnes ráno na zasedání koordinátorů. Doufejme, že těch pozměňovacích návrhů nebude moc, aby ten text byl co nejefektivnější. A se vám k dispozici, abychom se pokusili teda dohromady a abychom na tom pracovali společně, ve společném duchu. A všem vám velmi děkuji za vaši spolupráci a děkuji také všem, kdo sem přišli zvenku, kdo se účastnili této diskuze a kdo tomu také přispívají venku, mimo parlament, protože my potřebujeme jednak eh, organizace eh, zemědělců, ale také eh, občanské organizace, abychom vytvořili skutečně spravedlivou zemědělskou politiku. Děkuji. Grazie, Jose. Děkuji, Jose. Bude to bez pochyby společná práce. A teď uzavřeme naše zasedání. Připomínám vám, že příští zasedání proběhne 10. května. Přijde španělské předsednictví a budeme mít takový workshop ke konkurenceschopnosti zemědělství. Naschledanou. Avanti, viva i paesani. se nous avons fait un